Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Ráda bych vás tu všechny přivítala na druhé části, která se týká eh, kombinace pracovního a nepracovního života a udržitelné práce v průběhu profesního života. Já jsem Marian Harkin, předsedkyně dnešního panelu a po mé pravici a levici máme velice vážené panelisty, které za chvíli představím. Eh, jenom abych eh, nás uvedla do kontextu, bude mi to trvat dvě minuty, protože začínáme trošku později, tak půjdu příkladem a nebudu překračovat eh, časový limit. Budeme se zabývat přístupem životního cyklu, který je nesmírně důležitý pro všechny z nás. Kdysi jsem si myslela, že je důležitější pro ženy než pro muže, zejména protože ženy mají také určité eh, povinnosti pečovatelské. To se ale mění a proto jakýkoliv přístup, který zaujmeme v této oblasti, musí být genderově neutrální. Co tedy vlastně zkoumáme na evropské úrovni? Co je před námi? Rodičovská dovolená. E, očekáváme sdělení komise o rovnováze pracovního a soukromého života. E, promluvil k nám předseda Juncker o pilíři sociálních práv a já doufám, že v tom sdělení o rovnováze pracovního a soukromého života se dočkáme nějakého slibu směrnice o pečovatelích. Budeme, budeme se snažit umožnit starším zaměstnancům pracovat déle. Minulý týden jsem byla na konferenci ve Slovinsku, kde, která se zabývala tímto tématem z hlediska důchodců a zabývala se jejich adekvátností a udržitelností jejich práce. E, také jsme se zabývali e, situací na pracovišti, zabýváme se otázkou školení a kvalifikací a nepoměrem kvalifikací, e, přístupností všech pracovišť. Evropská unie právě ratifikovala umluvu OSN o právech osob s postižením, což sebou nese určité závazky. Nediskriminace, samozřejmě tady probíhá práce, potom otázka důstojné práce. E, jak zařídit, aby se práce vyplácela? Otázka minimálního příjmu a jak ho využít k prevenci chudoby. Potom jsou tu výzvy, které před nás klade digitální společnost. Dnes ráno jsem promluvila na konferenci žen podnikatelek, které působí v sektoru IT. A o této ekonomice víme e, mimo jiné to, že přináší flexibilitu, ale může také přinést nejistotu a e, nestabilitu, prekérnost. Což obojí má škodlivý vliv na lidské srdce a mysli, takže proto musíme zkoumat podrobně digitální ekonomiku a její dopady. Pak jsou tu další otázky, jak dosáhnout důstojných eh, pracovních míst a tak dále. Nicméně já jsem pouze předsedkyně, my to máme experty a já velice ráda předám eh, slovo Ulemu Kristensenovi, eh, což je poslanec za SD a e, jeden z předních poslanců výboru pro zaměstnání a sociální věci. Ne, e, omlouvám se, jak se říká v Irsku, poněkud se předbíhám. Po mé levici je nejprve e, Gret Vermeulen, programová manažerka pro pracovní podmínky a průmyslové vztahy z Eurofoundu. Gret, prosím, máš slovo. Děkuji vám moc krát ve své prezentaci, eh, rovnou můžete přejít na další slide, budu zkoumat eh, celou řadu témat, o kterých budeme diskutovat eh, dnes odpoledne. Dnes ráno jsme zkoumali kvalitu práce a teď budeme zkoumat spíše interakci mezi prací a pracovníkem a jak tato vypadá v průběhu životního cyklu. Budeme se zabývat eh, udržitelností práce, což je koncept, který jsme vyvinuli v Eurofoundu, potom stárnoucí pracovní sílou a pracovníky všech věků a eh, vztah práce a zdraví, eh, skloubení soukromého a pracovního života a také se zmíním o genderové rovnosti. Další slide, prosím. Eh, pojem Eurofoundu udržitelná práce obsahuje dva důležité prvky. Za prvé, zajistit, aby se více lidí mohlo účastnit na pracovním trhu. Eh, hovoříme tedy, tedy o inkluzivním pracovním trhu, který by zvyšoval zaměstnanost a aby ti, kdo nepracují, měli možnost být také začleněni, například osoby se zdravotním postižením a tak dále. A za druhé je potřeba zajistit, aby lidé byli schopní a ochotní pracovat do důchodového věku a pokud možno i o něco déle. Takže budování eh, osobních zdrojů, lidských zdrojů v oblasti zdraví, dovedností a tak dále, aby lidé mohli pracovat do pozdnějšího věku. Eh, na tomto panelu se budeme soustředit spíše také na podmínky, které umožní e, skloubení pracovního a individuálního života po celou dobu profesní dráhy. Tady je možný buď preventivní přístup nebo proaktivní přístup. E, podíváme se na to, jak vypadá zdravější pracovní život a na to, jak určité specifické situace nebo problémy mohou být zohledněny tak, aby e, pracovníci mohli pracovat dále. Další slide, prosím. Jsou tu tedy dva prvky. Za prvé pracovní místo a kvalita pracovního místa. O tom jsme diskutovali dnes ráno. Toto téma představila eh, Agnes eh, velice obšírně a pak jsme o tom diskutovali během panelu. Eh, dobré pracovní podmínky a kvalita pracovního místa jsou zásadní proto, aby pracovníci mohli pracovat po celou dobu svého profesního života. To je možné provést prostřednictvím různých politik, prostřednictvím legislativy, kolektivních smluv a také praxi praxí na pracovišti. O tom jsme dlouze diskutovali e, na dopolední schůzi a te- tentokrát se k tomu můžeme e, opět vrátit, ale tady se soustředíme spíše na pracovníka. Na to, jak zajistit, aby pracovníci mohli pracovat e, po dobu celého života. Neboli musíme vzít v úvahu různé životní situace pracovníka, různá životní stádia, kde vyvstávají různé problémy. Budeme zkoumat pracovníky v různých věkových kategoriích, zdravotní otázky, a eh, nesmíme zapomínat na to, že práce musí být uspůsobena zdravotní situaci, eh, což eh, je možné prostřednictvím politik, prostřednictvím dotací a vyjednáváním sociálních partnerů. Zdravotní otázky se mohou týkat práce a nemusí se týkat práce. Pokud má někdo postižení, tak jak zajistit, aby se mohl vrátit do práce, jakmile je to možné. Potom další otázka, kterou budeme probírat dlouze, to, je, e, pečova, to jsou pečovatelské povinnosti, ať už jde o péči o děti nebo vnoučata, nebo možná o další závislé osoby, které vyžadují péči, jako jsou například příbuzní s postižením, nebo váš partner s postižením, nebo staří rodiče. Řešení je několik. My se soustředíme zejména na e, organizaci pracoviště, která by umožnila pracovníkovi lépe skloubit soukromý a e, pracovní život. E, co je velice důležité, to jsou také organizace dovolené, rodičovské dovolené nebo pečovatelské dovolené a také pečovatelská zařízení. Tady mám na mysli mateřské školy, mimoškolní aktivity nebo zařízení například pro staré rodiče, kteří potřebují e, pomoc. E, dost, takže dostupnost takovýchto zařízení pro pracovníky, aby mohli dále pracovat, to je důležité. E, potřeby nejsou stejné, proto ani řešení nemohou být stejná. Samozřejmě také snížení pracovní doby je jednou z možností, vedle dovolené a tak dále. To řešení tedy není stejné pro všechny pracovníky, v různých fázích života. Potřeby péče o malé děti jsou velice odlišné od eh, péče o staré rodiče, eh, u kterých stačí jednou za týden nakoupit eh, nebo dovést k doktorovi nebo něco podobného. Takže různé situace si žádají různá řešení v různých fázích života. Potom ta kombinace pracovního a soukromého života má ještě další prvky, o kterých tu diskutovat nebudeme. Každopádně důležitá je zaměstnatelnost. Pokud chcete změnit pracovní místo, rekvalifikovat se, tak to je také potřeba, kterou je potřeba nějakým způsobem naplnit. Tou další je motivace. Teď k dalšímu slajdu. Tady eh, budu čerpat ze zprávy o průzkumu evropských pracovních podmínek. Stárnutí pracovní síly a udržitelnost pracovní síly. Tady vidíme, že je důležité Eh, hlídat pracovní podmínky všech dělníků a adaptovat je stárnoucí pracovní síle. Nestačí pouze zabývat se staršími pracovníky, ale je třeba zkoumat pracovní podmínky všech věkových kategorií. Tady vidíme, že jsou rozdíly v pracovních podmínkách eh, podle věkových kategorií. Mladí pracovníci jsou více vystaveni určitým rizikům, například fyzickým. Jiná rizika jsou rozmístěná rovnoměrně po celou dobu eh, života, možná spíše v té pozdější fázi života, ale přesto jsou všude přítomná, jako jsou práce na směny, práce v noci, intenzita práce a kromě toho Eh, v tom průzkumu starší pracovníci uvádějí, že mají méně přístupu ke školení, menší kariérní vyhlídky a méně příležitostí k učení. Takže pokud se chcete postarat o to, aby pracovníci mohli pracovat do pozdního věku, tak toto jsou důležité faktory, které je třeba mít na paměti. Podle té zprávy 73% pracovníků říká, že je schopno vykonávat svou práci nebo podobnou do 60 let u těch, eh, kteří jsou starší 55 let, ta otázka zněla ještě za pět let, jestli jsou eh, schopni vykonávat svou práci. Což znamená, že 27% pracovníků uvádí, že není schopno pracovat stejným způsobem do 60. To spíše říkají eh, tedy muži než ženy. To, že jsou schopni vykonávat práci až do 60. Pokud se podíváme na genderovou mezeru mezi muži a ženami v jednotlivých zemích, tak vidíme, že není příliš velká u většiny kromě eh, té kategorie 55+. Plus. Tam je ten rozdíl mezi pohlavími v některých zemích poměrně velký, může být až 20% bodů eh, těm pozitivním stránkám. 80%, pardon, 18 80% eh, pracovníků říká, že je ochotno pracovat co nejdéle, kdyby si mohli vybrat. Eh, v dalších výzkumech eh, se zabýváme spíše motivy. Nejsou to pouze finanční motivy, mohou to být i důvody z potřeby sociálního kontaktu, potřeby mít smysluplnou práci, dělat něco pro společnost. Udržitelná práce se tedy týká všech indexů kvality pracovního místa, kromě výdělku. Tady máme graf. Vidíte ty modré sloupce, to jsou, to jsou ty pozitivní eh, indexy. Tady vidíte, že udržitelná práce se týká eh, všech eh, indexů kvality pracovního místa, to jsou ty napravo, to je ta pozitivní asociace. A pokud v některých indexech je skóre špatné, tak působí negativně. Když se podíváme na pracovní podmínky odděleně, tak vystavení fyzickým rizikům, intenzivní práci, práci na směny, e, noční práci nebo strachu ze ztráty pracovního místa, nespravedlivého zacházení a e, zejména šikana a obtěžování e, to všechno zvyšuje pravděpodobnost, že odpovíte ne na otázku, zda jste schopni pracovat až do 60. Pokud máte dobré sociální prostředí, podporu od kolegů, uznání za vaši práci, pokud vykonáváte smysluplnou práci a jste, máte například možnost vzít si e, narychlo volno a postarat se o soukromé záležitosti, to všechno přispívá k tomu, že pravděpodobně respondent odpoví ano na otázku, zda je schopen pracovat do 60. Tento graf eh, ukazuje eh, výsledky v jednotlivých zemích. Čím tmavší barva, tím vyšší je procento eh, respondentů, kteří odpověděli, že ano, že jejich práce je udržitelná. Jak už jsem ukazovala na tom předchozím slajdu, 73% uvádí, že může pracovat do 60 let což je, více než, je to více než 80% v Německu, Portugalsku, Dánsku, Švédsku, Itálii a Irsku, ale je to méně než 60% v Turecku, Francii, Slovinsku. To jsou země, které jsou nejsvětlejší na tom grafu. Potom k dalším otázkám. Kvalita pracovního místa a zdraví. Vztah kvality pracovního místa a zdraví je velice složitý a je dvojí. Jednak eh, pracovní podmínky mají dopad na zdraví, ale kromě toho také zdravotní stav pracovníka má dopad na to, jakou práci je pracovník schopen vykonávat. Tady dochází k určitému spoždění eh, efektu eh, Může to znamenat, že někteří pracovníci se stáhnou z pracovního trhu, protože nejsou schopni vykonávat svou práci. Proč je toto důležité? Má to dopad na schopnost pokračovat v práci a má to dopad na inkluzivní pracovní trh. Každý čtvrtý respondent říká, že 26% pracovníků říká, že práce má negativní dopad na e, zdraví. Je to 28% mužů oproti 24% žen. 6% respondentů je ohroženo e, psychickými problémy. Každý třetí uvádí bolest zad, bolest kosterního svalstva, únavu, problémy se spaním. E, to jsou některé ty zdravotní dopady. Pak ten průzkum zahrnoval otázky o integraci integraci pracovníků s chronickými onemocněními. Zhruba 20 evropské pracovní síly uvádí, že má dlouhodobou chorobu, která trvá alespoň 6 měsíců. Je to tak spíše u starších pracovníků než u mladších. Pod 35 lety je to 12%, potom ale 25%, tedy každý čtvrtý u kategorie eh, nad 50 let uvádí, že má chronické onemocnění. No to je také potřeba eh, mít na paměti, pokud chceme zajistit lidem možnost co nejdéle pracovat. Každý třetí říká, že jeho úkoly na pracovišti byly eh, upraveny eh, jejich zdravotní situaci. A každý čtvrtý uvádí, že v budoucnu bude potřebovat ještě další přizpůsobení. Teď tedy zpátky k těm indikátorům. Jak jsem už říkala, vlevo pardon, vpravo máme eh, pozitivní, zatímco vlevo máme negativní eh, hodnoty indikátorů. Takže oranžová je pozitivní a modrá je negativní. Máme tu tedy dovednosti, sociální prostředí, eh, pravděpodobnost eh, bolest zad a únavy, problému se spánkem. Takovýto pracovníci mají eh, vyšší pravděpodobnost únavy, dále eh, pracovní intenzita. Vysoká pracovní intenzita znamená vyšší pravděpodobnost potíží s usínáním a některých dalších. Potom vyhlídky, to znamená strach ztráty pracovního místa a tak dále. Po to vede k buzení ze spánku, špatná kvalita pracovního místa zvyšuje pravděpodobnost, že bude uvedena únava. A proti tomu dovednosti jdou na druhou stranu. Kdo má více dovedností eh, a větší nezávislost a tak dále, tak to snižuje pravděpodobnost eh, buzení ze spánku a bolestí hlav. Potom další otázka, a sice eh, skloubení pracovního a soukromého života. 19 eh, respondentů uvedlo, že má špatný špatnou rovnováhu pracovního a soukromého života, zatímco 81 odpovědělo, 81% odpovědělo kladně. U mužů je pravděpodobnější, že odpověděli, že mají špatně skloubený pracovní a soukromý život, což souvisí s tím, že ženy si často volí pracovní hodiny a organizaci práce podle potřeb soukromého života. Uvidíme ale za chvilku, že ženy také vykonávají více neplacené práce. Intenzivněji to platí v době, kdy žena má malé děti. Týká se to negativně dlouhých nepravidelných a e, nespolečenských pracovních hodin a pozitivně e, s kratší pracovní dobou automobilí a možností využívat mobilní práce a práce e, přes počítače. Pak tu máme určité výsledky týkající se pracovní doby, e, indexu kvality pracovního místa, které říkají, že čím je místo kvalitnější, tím je pravděpodobnější, že i e, rovnováha mezi prací a soukromím bude e, dobrá. Tady je to možné vnímat dvojím způsobem, pozitivně, to je ta rovnováha, a na druhé straně negativně. Zhruba 15 eh, respondentů je příliš unaveno na to, aby vykonávali práce v domácnosti. Eh, pokud jde o fyzické prostředí, tak eh, tady to zvyšuje pravděpodobnost únavy po práci, to tež se týká intenzity práce. Ta také zvyšuje pravděpodobnost strachu nebo starostem z práce. Přejdeme dále, protože nám běží čas. Neplacená práce je nerovnoměrně eh, distribuovaná. Jak už jsem říkala, eh, nejintenzivnější dobou pro rovnováhu práce a soukromí je období s malými dětmi. Zatímco muži kteří se účastní neplacené práce neboli pečovatelské práce a domácí práce, eh, tak jejich počet se zvyšuje a zvyšuje se v době, kdy jsou malé děti Eh, je to od 5 hodin bez dětí až na 20 hodin s dětmi. U žen je to 12 eh, hodin eh, bez dětí, respektive o něco více s dětmi. Ta, to číslo se snižuje, jak děti rostou, ale ta, ta nerov, nesrovnalost mezi pohlavími tady roste. Právě tak roste v kategorii nad 60 let. Tam se zase zvyšuje objem neplacené práce. E, poslední slide. Takže interakce mezi soukromým a pracovním životem je důležitá a e, uspokojovat e, specifické potřeby lze na různých úrovních a pracoviště je jednou z těchto úrovní velice důležitou. A proto je potřeba legislativní rámec. Různé potřeby si žádají různá řešení Nemůže to být žádné jednorázové řešení vhodné pro všechny, je potřeba to adaptovat. Některá z těchto řešení nemusí být trvalá, ale pouze dočasná po dobu, kdy to řešení je potřeba. Genderová rovnost a skloubení práce a soukromí. To jsou dvě důležité dimenze, eh, které je potřeba hlídat, pokud chceme, aby lidé byli schopni pracovat dlouho, eh, ať už ženy nebo muži. Eh, kvalita pracovního místa je důležitá pro udržitelnost práce a to nejen z hlediska zdravotního, ale i z hlediska rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Děkuji vám moc krát. Well, thank you. Mnohokrát děkuji. Děkuji mnohokrát. Z toho, co jste slyšeli, je patrný význam práce Eurofoundu při identifikaci dobrých pracovních podmínek a dobré práce, především v návaznosti na tento průzkum. Ale já přejdu hned k dalšímu panelistovi. Ole, já tě pochválím hned dvakrát po sobě. Člen výboru práce a sociálních věcí. Děkuji mnohokrát. Já jsem byl zpravodajem Evropského rámce pro práci a bezpečnost, když došlo na prohlášení komise. Já si myslím, že je skutečně nutné dělat daleko více pro posílení udržitelné práce. Musím říci, že je důležité mít k dispozici kvalitní dokumentace, protože pak můžeme uh, případě některých těchto naléhavých otázek jednat. Zároveň se domnívám, že potřebujeme minimální právní standardy ohledně bezpečnosti a zdraví při práci v Evropě. V tomto případě čekáme, že komise eh, předloží svůj návrh. Já doufám, že přijdou s ambiciozním rámcem pro zdraví a bezpečnost při práci v prosinci. A nevíme, jestli to tak bude jistě. My jakožto politice ale hrajeme i další důležitou roli. Můžeme vyvíjet nátlak na komisi, aby právě předkládala tak významný projekt, zdraví a bezpečnost, pokud jde o Evropský parlament, má za sebou velkou většinu poslanců parlamentu, kteří trvají na tom, že je to velice významné téma. Zároveň si domnívám, že zaměstnanci a zaměstnavatelé mohou dělat mnohé. Vzhledem k sociálnímu dialogu mohou také předkládat velmi dobré návrhy. Já se také domnívám, že je třeba se zaměřit na oh, kvalitní pracovní místa. Jsem hrdý, že jsem ze země, kde zaměstnanci skutečně přežijí z mzdy, z platu, a dělají cokoliv, jejich život bude slušný. A myslím si, že to je nejdůležitější. pokud někdo nemá kvalitní práci, tak se musíte podívat na to, jak které mají pracovní podmínky a mzdy. Pokud musíte pracovat déle, abyste měli slušnou mzdu, nebo dokonce dvě práce, abyste měli dostatečné příjmy pro sebe a pro rodinu, no tak pak rozhodně bude to náročné. Je důležité eh, odvádět hodně v případě otázek, dejme tomu, zdraví a muskuloskeletálních problémů, pokud chcete, aby lidé zůstávali na trhu déle, musíte se k ním příslušným způsobem chovat, aby oni vydrželi déle. A určitě je to důležité i pro vás. Pokud se podíváte na podniky, zaměstnavatele, je možné pak, aby měli ve firmách pracovníky déle sníženou nemocnost, pokud se jim nabídnou příslušné pracovní podmínky. Víme z hlediska sociálního zabezpečení, že toto stojí opravdu hodně. A podaří se vám takto snížit i náklady v členských státech, pokud budete mít v práci více zdraví a bezpečnosti. Víte, já jsem socialista a myslím si, že z hlediska zaměstnavatelů je třeba se dívat na zaměstnance jakožto zdroj a ne jako náklad, aby zaměstnanci mohli pracovat a mohli rozvíjet podnik. To si myslím, že je důležité pro všechny země. Ale to vyžaduje rozsáhlý rozvoj a iniciativu sociálních partnerů a komise. Děkuji. Děkuji. Víte, já se snažím, nechci vás takto usekávat, ale udržet 30 minut na konci pro interakci s um, publikem. A teď Krista Sedlaček, ředitelka Evropské agentury pro zdraví a bezpečnost při práci. Mnohokrát děkuji, děkuji vám za pozvání a také děkuji hm, a gratuluji Eurofondu ke zprávě a k průzkumu zvláštní dík Juanovi a Agnes, protože jsme rádi, že se nám dostalo těchto čísel brzy a dnes vlastně můžeme spustit nový nástroj na našich stránkách. Je to vizualizační nástroj. Já se ke kontextu, proč jsme ho vypracovali, vrátím a tam najdete veškerá fakta, veškerá čísla, jako mapu Evropy a dál ehm, na základě uh, stárnoucí pracovní síly. A bylo dobré tam právě vložit i tyto údaje, takže děkuji za to, že jsme dostali o něco dříve. Co dělá EU OVŠA v kontextu udržitelného pracovního života? Víte, že se zaměřujeme především na kontext zdraví a bezpečnosti při práci ale zároveň asi víte, že každý druhý rok organizujeme kampaň pro bezpečné pracovní místo. Před dvěma lety jsme zahájili kampaň pro bezpečnost v jakémkoliv věku a teď jsme na konci prvního roku a už jsme zjistili, jak spolupracují vlády, sociální partneři, aby z toho vytěžili co nejvíce. Důležité je také se vrátit na úroveň podniku a zjistit, jaké nástroje, jaké strategie existují, aby je mož- bylo možné provádět na místě. My jsme využili jako základu pilotní projekt, když jsme si vyžádali od parlamentu a komise provedení pilotního projektu pro bezpečnost při práci v jakémkoliv věku, ale zaměřovali jsme se na poněkud starší ročníky. Co jsme konkrétně dělali? My jsme zanalizovali situaci ve všech členských státech a e, řešili jsme, jaké iniciativy jsou k dispozici za tímto účelem a jak jsou tyto politiky prováděny v členských státech a dále v zemích EFTA. Dále jsme chtěli poskytnout informace a politiky související s politikou návratu do práce, čili národní a regionální a sektorální strategie a také podporu nejlepších praktik na úrovně podniku. Mm, to byl cíl. Teď jsme ve fázi, kdy jsme zveřejnili na stránkách 28 zpráv z jednotlivých zemí. Z toho zjistíte, co se děje na národních úrovních a také případové studie o nejlepších praktikách a nástrojích, které se využívají na úrovni podniku a také o rehabilitaci a návratu do práce. Chci eh, to zmínit také, protože to zapadá dobře do otázky fakt čísel kvality pracovního života, zvláště pokud je o strukturální kontext. Pokud jde, o, a to už jsem říkal, o mapování politik a strategií. Já se zmíním pouze o určitých prvcích této úspěšné politiky. To má pochopitelně úzkou návaznost na kvalitu práce. Nejúspěšnější země, a musím říct, že jich je jenom hrstka v Evropě, Hrstka zemí v Evropě pouze je úspěšných v této oblasti. Proč? Protože mají holistický přístup k politice, to znamená, že integrují různé oblasti a jejich hlavním cílem je spolupracovat právě v oblasti zaměstnanosti. A to je především v oblasti sociální politiky, bezpečnosti a zdraví při práci, veřejnost, zdraví, vzdělávání a rovnosti zacházení. A pak je tady také faktor související se sociálním dialogem, financováním, to vše je důležité, pokud si přejí být úspěšní. A pak je tady jedna věc, kterou bychom rádi zdůraznili. Víme, že ve všech zemích roste hranice odchodu eh, do důchodu. Nicméně je nejprve nutné vytvářet politiku pro zaměstnanost a udržení při zaměstnání všech pracovníků, koordinace, zapojení důležitých aktérů, sociální dialog a to napříč životním cyklem. To je jeden z faktorů úspěchu a všechna tato zjištění jsou na našich stránkách a v našich zprávách. To samé platí pro rehabilitaci a systémy návratu do práce. I tam je podobný obrázek a v tom kontextu eh, je málo nebo více než málo členských států, které jsou úspěšné, čili další státy by se mohly zlepšovat. Rovněž dále inkluzivní systémy, včasný zásah, což znamená především na úrovni podniků, Každá osoba musí mít potřeby, musí mít uh, opatření podle svých potřeb, nejenom na úrovni sektoru, na, na úrovni pojišťovny, ale právě na úrovni podniku. A když se zaměříme právě na systémy pro návrat do práce, pro nás, kteří agitujeme za bezpečnost na pracovišti, je důležité zjistit, co je nejdůležitější pro zaměstnavatele, zaměstnance, sociální partnery, jaké jsou tady hlavní faktory. Z toho je patrný také přístup eh, k celoživotnímu vývoji. To znamená, že my musíme na úrovni podniku zasahovat nebo zahájit určité kroky co nejdříve. Pak máme hodnocení rizika diversifikované, kde máte veškerá potenciální rizika, programy při práci, úzké spolupráci, eh, úzkou spolupráci mezi lidskými zdroji, mezi orgány bezpečnosti a zdraví a také otázky spojené s vedením a účast a sociální dialog se zaměstnanci. To je základ a teď se opravdu dostávám k posledním připomínkám z mé strany, čili to je základ pro nás. My se snažíme toto poselství přenést na všechny úrovni, ale co je nejdůležitější, podnik, pracovní místo, změny musí být projednávány se všemi partnery, proto tato kampaň pro zdravé pracovní místo má tři cíle. Chceme podpořit práci poskytnutím stávajících informací a pomocí faktů a čísel. Také chceme zdůraznit prevenci napříč životem, ne až od 45 a také chceme poskytnout příše, případné nástroje pro zaměstnavatele, zaměstnance, pro malé i střední podniky, nejenom velké, abychom mohli uvést, že to zvládnutelné je. Musíme do toho vložit určité úsilí a pochopitelně také musíme získat podporu od eh, vedení a k tomu také příslušné rozpočty. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Z toho můžeme vidět, jak velká spolupráce tady je mezi Eurofundem a dalšími organizacemi. Mě velice zaujalo to, co jste řekla, že by nemělo dojít k revizi důchodového systému, aniž by se zohlednila zaměstnavatelnost starších zaměstnanců. Za to vám moc děkuji. A teď si dovolím uh, představit další kolegyni z výboru pro zaměstnanost a sociální otázky Tatiana Žanoka, která je členem tohoto výboru. Děkuji ti. Marian, a děkuji také samozřejmě Eurofundu za to, že umožnili, abychom se tady všichni sešli a že nám Eurofund prezentoval tento velice zajímavý průzkum samozřejmě už jsme mnoho z toho věděli a dnes jsme dostali daleko více informací. Já jsem zde proto, že se zpracovávala nedávno zpráva, která byla schválena v září plenárním zasedáním týkající se vytváření podmínek na trhu práce pro slučitelnost a sladěvání pracovního života soukromého života. E, tuto zprávu vypracoval e, výbor e, EMPL, tedy pro zaměstnanost, a výbor FAM, čili výbor pro ženy. Tady se trošku změnil jenom ten název. Podle situace žen, to je trochu komplikované. Já jsem z Lotyšska byly tam dva zpravodajové se, se střední levice za zelené, a, ale musím říci, že jsme měli širokou podporu i ze, ze a pouze konzervativci hlasovali proti, zatímco jiné politické skupiny nás podpořily, kromě tedy Farašovi z, z strany euroskeptiků. Uh, ale veliká část odhlasovala tuto zprávu. Co bylo naším cílem? Jaká byla hlavní myšlenka? související se slaďováním pracovního a soukromého života, včetně rodinného života, ale nejenom rodinného života, soukromého, osobního života, které jsou, všechny složky jsou tak důležité Eh, protože dobrá vyváženost pracovního a soukromého života vede k užitku i pro celou společnost. To prokázal i průzkum Eurofundu. Náš postoj eh, Eh, spočívá v tom, že říkáme, že tady není jediné řešení, které by eh, reagovala na všechno a mohlo všechno eh, všechny problémy odstranit. My jsme zvolili takový text, že jsme řekli, že sladění pracovního a soukromého života závisí na mnoha faktorech v různých zemích a v různých rodinách Nedávno jsme měli 8 plus 8 plus 8, čili 8 hodin pro práci, 8 hodin pro soukromý život a 8 hodin pro uh, spaní, ale myslíme si, že to tedy moc nefunguje teď, protože situace se mění protože velk, velkou část času zabere také cestování práce, rozvoj technologií, eh, které umožňují práci na dálku a také jsou důležitá jiná opatření pro mm, zvýšení flexibility práce. V naší zprávě jsme se věnovali nelegislativním i legislativním návrhům, A co jsme tedy navrhli v naší zprávě, je za prvé jsme, zaměřili jsme se nejprve na rodinu, které mají děti, protože tady je skutečně veliký rozdíl mezi, mezi možnostmi pro ženy a pro muže. My bychom eh, rádi docílili toho, aby byly vytvořeny podmínky pro to, aby eh, mít děti či nemít děti, tato toto to rozhodování mladých rodin nemělo příliš velký dopad na jejich eh, příjem a aby eh, rozhodnutí mít děti nesnižovalo životní úroveň. A proto to stále ještě nemáme dostatečně, silnou dostatečně silný legislativní základ, jak na evropské úrovni, tak v jednotlivých členských státech. Takže mm, Vyzýváme v naší zprávě členské státy, stejně tak jako sociální partnery, aby znovu zvážili eh, systém finančních kompenzací pro rodičovskou dovolenou, týkající se určité náhrady eh, příjmu aby to povzbudilo i muže pro to, aby si brali rodičovskou dovolenou, tak jak už je zaručená ve stávající směrnici pro rodičovskou dovolenou a otcovskou dovolenou. Hmm. Pak jsme se zaobírali přenositelnou a nepřenositelnou rodičovskou dovolenou. Někteří zástupci, zejména levicových skupin, vyžadovali velice striktní volání pro nepřenositelnou či nepřenosnou rodičovskou dovolenou, ale, ale většina politických skupin se domnívala, že signifik že převážná část by neměla být tedy rodičovské dovolené přenosná či nás přenositelná, ale že je třeba zde zachovat určitou flexibilitu. Tato rodičovská dovolená může být delší než to minimální období a minimální věk dítěte se může zvýšit. Je třeba tady zachovat tu flexibilitu. Náš postoj tak jak ho schválil výbor pro zaměstnanost. Samozřejmě vychází z toho, že ideálním cílem je rovnost obou rodičů, kteří by měli mít také stejný příjem za stejnou práci. Co navrhujeme z legislativních nástrojů? Není jenom důležité, aby komise přicházela s takovými iniciativami jako se směrnicí pro otcovskou dovolenou. E, ve zprávě se píše o tom, že tady to by mělo jít od dobrovolné až k plně placené dovolené. A je třeba do naší diskuse zapojit také diskuzi o směrnici o péči, protože v moderní době čas, který je věnován péči, se zvyšuje stále. Netýká se to jenom péče o děti, ale rovněž péče o starší občany či osoby s postižením či jiné členy rodiny. Takže navrhujeme, aby v této směrnici byly takzvané kredity na péči eh, v rámci legislativy pro zdravotní eh, pojištění a sociální zabezpečení jak pro ženy, tak pro muže, aby Eh, se budovala stejným způsobem důchodová práva, aby se překonal ten rozdíl eh, mezi eh, tím, co člověk dostává od zaměstnavatele a tím, co dostává v případě, že na rodičovské dovolené a či pečuje-li o rodinného příslušníka. Je třeba, abychom si také uvědomili, jakou velkou roli hrají tito pečovatele ve společnosti. náš cíl v této směrnici o péči samozřejmě zakotvujeme také zásadu rovnosti mezi ženami a muži. Podle rodinných okolností. Takže budete-li mít nějaké další otázky, velice ráda vám na ně odpovím. Thank you. Děkuji vám mnohokrát, Tatiano. Vy jste se zmínila o úrovni podpory, kterou jste dostala ve vaší zprávě z parlamentu, a to je také díky kvalitě vaší zprávy. A závěrečným řečníkem našeho panelu v dnešním odpoledni je Johan, já se rozhodně nebudu snažit vysvětlit vaše příjmení. Je poradcem pro rovná práva na generálním ředitelství spravedlnost a spotřebitelé z Evrop, Evropské komisi. Johane, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem tady posledním řečníkem tohoto panelu. Eh, chtěl jsem eh, leco z toho říci, ale tak trochu jsem doufal, že možná dojde k určitým kontroverzním ideám mých předřečníků, na které bych mohl zareagovat, ale bohužel musím říct si, neslyšel jsem nic, s čím bych nesouhlasil dnešního odpoledne. No to je tedy dost špatné, no přesto doufám, že budeme mít živou diskusi. A co bych rád udělal je, eh, že bych vás rád vrátil k tomu průzkumu šesti pracovních podmínek na DACE a rád bych to propojil s některými kterými hlavními tématy, která pojednáváme ve směrnici o rovnosti nebo v oddělení pro rovnost na našem generálním ředitelství. Já rozhodně nebudu usilovat o to, abych pokryl celou tu oblast, protože eh, celý ten průzkum je ohromně široce pojatý a nemůžeme diskutovat detailně o jednom každém faktoru dnes odpoledne. Zmínil bych se o tom, že já jsem se díval na to, co je relevantní pro naši diskusi o balanci, praco, o rovnováze pracovního života, ale se rozhodně nebudu snažit eh, vysvětlit, jaký bude obsah eh, eh, prohlášení Evropské komise, to jistě pochopíte. Ale rád bych vám ho, pohovořil o tom, co děláme v oblasti antidiskriminace, protože tady aspekty antidiskriminace hrají velkou roli. A v neposlední řadě mám také zájem na otázce diskriminace ohledně věku a také čili starších osob. A byl jsem potěšen, že někteří z předřečníků se již explicitně k tomu vyjádřili. Co bych tedy rád učinil s ohledem na výsledku průzkumu? Rád bych potrhl některé výsledky, které jsou velmi relevantní pro práci u nás na komisi, ale rád bych vytvořil také odkaz na eh, věci, které bych možná označil jako přání. Jsem si jistím, že v Dublinu už jste začínali popřemýšlet eh, o sedmém průzkumu Dobře, možná, že je trochu záhy, ale nikdy není příliš brzy, aby se o tom začalo přemýšlet. Některé zajímavé výsledky tohoto průzkumu. Za prvé, co do stárnoutí pracovní síly. V roce 2005 24 pracovní síly byla starší než 40 let. A nyní, deset let později, v roce 2015, už máme 31 a to samozřejmě eh, vyžaduje zase jinou perspektivu týkající se kvality eh, pracovních míst, ale ukazuje to, že Evropská unie byla úspěšná ve zvyšování míry zaměstnanosti. Když se na to podíváte, tak rok po roce eh, se číslo zvyšuje doufám, že to ještě drahnou dobu tak zůstane. To tedy znamená, že poskytování správných pracovních příležitostí pro starší zaměstnance či pracující je stále důležitější. E, také se podívám na výsledky související s oddělováním, čili s rozdíly v přístupu k pohlaví, což je stále ještě podstatný faktor v této oblasti. A Rád bych poukázal na rozdíly eh, mezi ženami a muži týkající se kvality pracovních míst. Eh, ta situace zase v tomto ohledu není zase tak špatná či dramatická. Eh, z tohoto hlediska tady dochází k určitému vybalancování ale stále ještě genderová problematika zůstává aktuální, jak to ukázaly výsledky průzkumu, ale jak o tom svědčí také eh, výsledky na komisi. Eh, vedeme také diskuse v kontextu digitalizace práce, eh, robotizace pracovišť a potom se domnívám, že ve studii je pouze částečná odpověď na celou řadu otázek. Zajímavý <clears throat> index v tomto ohledu je tak týkající se kvality, pardon, kvality pracovní doby, index tedy v kvalitě pracovní doby a rozdíly. Když se podíváme na kvalitu pracovní doby žen a mužů, tak tady ten rozdíl zase není tak vysoký. Před, přestože dochází k určité segregaci na, tr, na trhu práce. Což je zajímavé, máme tady na jedné straně velké rozdělování, velkou segregaci, ale když se podíváme na ten index, tak ty rozdíly zas tak vysoké nejsou. To tež platí pe celou řadu dalších hm, čísel či faktorů, co se týče hm, pravidelnosti Máme tady další další faktor souvisí e, s tím, čemu říkáme index sociálního prostředí. A velice vám doporučuji tuto kapitolu. Tady je 15 různých indikátorů a zejména dvě poddomény. A když se podíváme na nepřátelské sociální chování a na druhé straně na eh, dobrou, ehm, do, vytváření dobrého prostředí, tady jsme měli ehm, velice eh, významné výsledky pro naši práci v této oblasti. Eh, z, z genderové perspektivy mm, tady máme také zajímavý vývod, když se podíváme na údaje o manažerkách, o ženách manažerkách stále ještě nás čeká dlouhá cesta, ale na druhé straně se tady, jsou tady povzbuzující výsledky, protože počet žen manažerek eh, eh, konstantně vzrůstá, stejně tak jako počet jako počet pracujících, kteří mají za šéfa ženu. A situace teď vypadá tak, že když se podíváte na ženské pracující, tak většina z nich má také e, šéfku, e, což e, samozřejmě stále ještě souvisí s tou segregací, o které jsem hovořil na trhu práce, ale přesto je to povzbuzující výsledek. Existuje celá řada údajů odkazujících na diskriminaci, co se týče jaksi nepřátelského sociálního chování eh, či mm, eh, přímých tedy výsledků, eh, které byly zjištěny, zmapovány v oblasti diskriminace. Tak trošku jsem byl překvapen některými procentuálními čísly, například co se týče diskriminace v oblasti pohlaví či diskriminace v oblasti věku, eh, protože to, co se čte, mi přišlo jako příliš nebo poněkud nízké výsledky, stejně tak jako diskriminace vůči etnikům či barvě pleti protože tady se objevuje 1 až 3 a já tedy si myslím, že tady s s tím máme ještě spojenou celou řadu otázek. Ale je tady potvrzeno, a to potvrdila, se, potvrdila celá řada výsledků průzkumu Eurobarometru, že diskriminace v oblasti věku je nejpřevažu, nejvíce převažující eh, v diskriminaci a proto je třeba se jí věnovat. A pak je tady ještě jedna věc, kterou bych rád specificky vypíchnul v naší diskuzi dnešního odpoledne. A to souvisí s rostoucí měrou stárnoucích pracujících, ale zároveň s potřebou nechávat stále více pracujících na jejich pracovišti. A to je myšlenka silnější podpory týkající se rozumného, rozumného ubytování rozumné začlenění, rozumné začlenění. E, máme e, v příslušné směrnice 1078, e, když se jedná o to najít vhodné místo pro občany, pro osoby s postižením, Nemáme to též pro starší pracující, ale já si myslím, že tady by byl zapotřebí obdobný přístup aby, když stárnou, mohli dostat odpovídající pracovní místo. A pak eh, tady se dospělo k výsledku, že zhruba jedna třetina pracujících říká, že mají užitek z tohoto způsobu, toho přizpůsobení jejich pracovního místa, ale je to stále ještě menšina pracujících. A máme tady indikaci o tom, že stále více pracujících by potřebovalo tyto formy dostat adekvátní pracovní místo, když jsou starší. Domníváme se tedy, že tady by ten přístup k umožnění nacházení pracovních příležitostí pro osoby s postižením by neměl vylučovat také starnoucí občany. A my jsme k tomu nechali také vypracovat studii, která je k dispozici na komisi o tom, jak toto se pojednává jak v členských státech, tak mimo ně, ale Opět je to spíše zaměřeno na osoby s postižením a my říkáme, že by se tento přístup měl jaksi rozšířit. A doufám, že jsem vám dal dostatečně námětu do diskuse. Děkuji vám. Thank you very much, Děkuji moc krát, Johane. Já myslím, že jste nám dal mnoho předmětů do diskuze. Teď máme 25 minut a máme dva komentátory z publika. Takže nejprve paní Vladimíra Drbalová, která je místopředsedkyní Observatoře trhu práce Evropského hospodářského a sociálního výboru. Prosím, Vladimíro, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne všem účastníkům. Děkuji za to, že jste mi dali možnost zauvažovat nad panelovou diskuzí a nad přehledem eh, Eurofoundu. Eh, zatím eh, byla tato studie důvěrná, ale přesto mnoho čísel a dat už jaksi obíhá Bruselem. Já zastupuji zaměstnavatele a v širším slova smyslu také sociální partnery v mnoha orgánech na evropské úrovni a také na národní úrovni. Takže dobře vím, že stárnutí pracovní síly je velice závažný problém. A jedinou reakcí je e, inovativní přístup životního cyklu. Role sociálních partnerů tu byla už několikrát zdůrazněna, mluvila o ní Krista i Ole a právě proto evropští sociální partneři e, právě vyjednávají autonomní dohodu o stárnutí a mezigenerační solidaritě. Zkrátka říci, že firmy potřebují lidi všech věkových kategorií na pracovišti, je, je, je možné říci, že potřebují aktivní, zdravé a kvalifikované pracovníky. Jde tady o pracovní podmínky, o celoživotní vzdělávání a o ochotu zůstat na pracovišti až do až eh, do eh, určitého věku. Eh, já jsem velice ráda, že to už bylo zmíněno v té studii, v tom přehledu, že 89% lidí je spokojeno s atmosférou na pracovišti. To je důležité, protože tam trávíme polovinu života v práci. Netýká se to ale všech generací na pracovním trhu. Je potřeba eh, vnímat to také z perspektivy jednotlivce. Z perspektivy člověka, který pracuje a stárne na pracovišti. To znamená, že eh, pracovníci během tohoto cyklu plní různé role v různých fázích života mají různé požadavky na e, rovnováhu mezi prací a soukromím. V tomto souvislosti e, se často opakují tři slova flexibilita, mobilita a zabezpečení. Flexibilita, ta se týká nových forem práce, flexibilnějších forem práce Zabezpečení je často spochybňováno, nicméně já si myslím, že se pomalu posouváme směrem od jistoty pracovního místa směrem k jistotě zaměstnání a směrem k jistotě zaměstnatelnosti. Zkrátka k tomu, aby lidé byli vybaveni k tomu, aby měli kontrolu nad svým životem, nad svým pracovním životem. To je důležité. A pokud jde o pracovní dobu, tak myslím si, že výsledky výzkumu nejsou špatné. Myslím, že 54% lidí uvádí, že jsou spokojení s délkou své pracovní doby, kterou momentálně mají. A to mě dostává k rovnováze mezi soukromým a pracovním životem. Je velice pozitivní, že 81% respondentů uh, uvedlo, že mají tuto rovnováhu uh, dobrou. Muži jsou pozitivnější, ale na druhé straně respektive muži jsou negativnější a ženy jsou pozitivnější, což je, myslím si, jasné protože ženy vždycky si najdou nějaký způsob, jak zorganizovat rovnováhu mezi eh, domácností, soukromým životem a prací. A protože čas letí, tak eh, ještě dva body na závěr do diskuze. Povaha práce se mění a pracovníci chtějí být nezávislejší, chtějí mít více kontroly eh, nad svou prací, chtějí si pracovat po svém a tak dále. Zajména eh, mladá generace, ta eh, Millennium Generation, ta nehovoří o žádném pracovním, o žádném rovnováze mezi prací a soukromím. Ti buď pracují, nebo nepracují, takže tento problém vůbec neřeší. A poslední bod se týká regulace. Tady eh, reaguji na to, co říkala Tatiana, na ten návrh komise. Nejsem si jistá, že v případě, kdy na pracovišti probíhá tolik změn, respektive na pracovním trhu, tak, že by bylo nutné zavádět takto přísná omezení. Myslím si, že se dá najít řešení zejména na úrovni společností, mezi pracovníky a managementem, takže zkrátka, myslím si, že není potřeba žádná další regulace. Děkuji. Děkuji, Vladimíro. Vy jste zareagovala na Tatianu, později jí dáme šanci zareagovat. Zmínila jste také flexibilitu a zabezpečení a k tomu se určitě vyjádří Ole. Takže eh, naším posledním komentátorem bude Paola Panceri eh, Senior Policy a Advocacy Officer z COFACET. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, děkuji Eurofoundu i Evropskému parlamentu za to, že nás dnes pozvali na diskuzi o tomto důležitém tématu a e, prezentovali výsledky studie. E, já se zmíním o několika bodech e, z diskuze, Eh, o kterých budeme později diskutovat. Pokud nás někdo nezná, tak COFASE je síť nevládních organizací. Jsme Evropská nevládní organizace založená v roce 58 a máme pobočky ve 23 státech. Eh, reprezentujeme zhruba 21 eh, tisíc rodin v Evropské unii. Zabýváme se otázkou skloubení pracovního a soukromého života už mnoho let a Chtěla bych se zmínit o tom, že společně s mnoha nevládními organizacemi, které jsou také přítomny v tomto sále, jsme eh, vydali dokument zvaný European Reconciliation Package v roce 2015, ve kterém se snažíme formulovat, co pro nás to usmíření práce a soukromí znamená. Prošli jsme všechny sektory, kde jsme toto téma považovali za důležité. Je tam sekce o pečovatelích, sekce o službách pro děti, sekce o zaměstnávání žen a o řešeních nich na pracovišti. A e, jedním z těch e, průřezových bodů, e, který jsme chtěli, aby vyplynul z této zprávy, je celoživotní přístup a přístup životního cyklu. Protože pro nás je důležité to, že jak říkalo usnesení Evropského parlamentu, které jste odhlasovali, za což vám děkujeme, za tu velkou většinu pro toto důležité usnesení, že to skloubení pracovního a soukromého života je právo. Není to žádný benefit pro, pouze pro mladé rodiče, pouze pro úředníky nebo pouze pro manažery, kteří mají možnost pracovat jinak. Mělo by to být právo všech pracovníků. Měl by to být nový způsob, jak smýšlet o pracovním trhu, o ekonomice a společnosti. Domníváme se také, že je důležité vnímat politiku a legislativu v této oblasti jako záchranou síť, která e, existuje na různých místech a tvoří vlastně skládanku, e, bezpečnostní síť pro e, jedince v různých životních obdobích, pro různé rodiny. Nemůžeme vnímat rodiny jako statické jednotky Eh, ty se vyvíjejí v průběhu životního cyklu. Panuje mezi nimi různorodost, každá rodina má různé potřeby. Máme například mezinárodní rodiny, kterých je čím dál více. Máme svobodné rodiče, pak máme takové ty sendvičové generace, to jsou ženy, které se musí starat o své vnučky a zároveň o své staré rodiče. A k tomu všemu potřebujeme systém, který by eh, podporoval všechny tyto muže a ženy, všechny rodiny ve všech životních fázích. Já souhlasím s usnesením Evropského parlamentu, které říká, že neexistuje univerzální řešení. Souhlasím také s Evropským parlamentům v tom, že vyzýváme Evropskou komisi, aby předložila v nejbližších měsících balíček, který by byl ambiciózní a který by byl tvořený legislativními i nelegislativními opatřeními. A když, mám na mysl, když hovořím o, legisla, o těch legislativních, tak tím myslím eh, schémata dovolených, která by obsahovala mateřskou, otcovskou, eh, rodičovskou a pečovatelskou dovolenou, což by mělo být k dispozici bez ohledu na zaměstnanecký status pracovníka. E, I e, živnostníci mají děti samozřejmě a mají také pečovatelské úkoly, e, což mě přivádí k několika úvahám, které bych tu chtěla nadnést. Otázka vyšších organizačních potřeb práce, prekérní zaměstnání, tlaky na živnostnictví jako jedinou řešení. Živnostnictví je velice dobré, pokud se proto někdo rozhodne svobodně, ale nemůžeme eh, tlačit na živnostnictví jako jediné řešení. A v tomto průzkumu vidíme, že 20% lidí v Evropské unii říká, že oni vlastně nemohou pracovat jinak, než eh, stát se živnostníky. Pak eh, jsou tu body o poskytování služeb. K rovnováze pracovního a soukromého života je nutné poskytovat služby pro starší osoby, pro děti, pro osoby s postižením. Pokud neexistují služby, musí nastoupit rodina. A pokud nastoupí rodina, což je většinou žena, tak nemůžeme měřit uspokojení z práce a pracovní podmínky těchto žen, protože ty takto často vypadnou z pracovního trhu, přestanou pracovat, nebo velice často Eh, je tu jakýsi eh, poloviční úvazek jako poslední záchrana, ale v to eh, můžeme jenom doufat. Částečný úvazek není nic špatného, vůbec nejsme proti tomu, ale jenom v případě, že se proto člověk svobodně rozhodne a nikoli pokud je to jediná možnost poslední záchrany. Domníváme se, že existují různé flex, další flexibilní systémy, které by mohly podporovat pracovníky tohoto typu, tak, aby se nemuseli uchylovat k nekvalitnímu polovičnímu úvazku. E, mohou být například flexibilněji e, zařízeny e, doby příchodu a odchodu, tak, aby tím netrpěl zaměstnavatel, ale ani zaměstnanec. Často hovoříme o digitalizaci. Před několika týdny proběhla v Berlíně konference o digitalizaci a o inteligentní práci. A také parlament navrhuje politiky pro inteligentní práci, e, které já říkám Telework 2.0, které jde ještě o krok dál než Telework. E, jakým způsobem zkrátka e, využít digitálních technologií k tomu, aby nevytvářeli jakýsi posun směrem od kultury přítomnosti v práci směrem ke kultuře totální eh, dostupnosti non-stop 24 hodin denně, kdy je potřeba odpovídat na e-maily a, odpov- a zvedat telefony. Eh, je potřeba tedy eh, nějak nerozmazávat ty hranice. Stáváme se takto vlastně oběťmi své práce. Myslíme si tedy, že nad tímto je třeba se zamyslet. A tady mám možná trošku jiný názor, než má předřečnice. Máme velkou radost z toho, že některé firmy eh, eh, navrhují své zkušenosti a že sociální partneři eh, přinášejí příležitosti a že firmy mají velice dobré zkušenosti, které mohou sdílet. Ale zároveň e, se domníváme, že nějaký rámec, který by chránil pracovníky, e, zejména ty nejzranitelnější, aby nezůstali pozadu, e, je také velice užitečný. Tím bych skončila a chtěla bych ještě závěrem říci, že si myslíme, že je potřeba legislativních i nelegislativních opatření. Děkuji vám. Thank you, Paolo, for that Děkuji mnohokrát za tuto vynikající prezentaci. Teď máme pouze 10 minut, protože chci skončit včas. Já se omlouvám, ale já jsem tě předtím přerušila, takže ti teď dám dvě minuty, pokud se chceš vyjádřit tomu, co jsi tady slyšel, no a pak dám slovo plénu. Mnohokrát děkuji. Myslím, že budu reagovat na Flex Security, protože to je velice zajímavé. Já jsem byl zpravodajem ještě před mnoha lety a většina hlasovala pro Flex Security, ale Flex Security je svým způsobem mrtvá. Uh, Sice to pokračuje v komisi, ale v Evropském parlamentu je to víceméně mrtvé. A jeden z důvodů je, protože je velice náročné mluvit o flexicurity, pokud nemáte uh, řádný bezpečnostní systém nastaven. Pokud eh, jsou, mají lis, lidé jistotu, tak jsou zároveň flexibilní. Ale za tímto účelem potřebujete mít příjem, také příjmy v nezaměstnanosti, pokud vás někdo propustí a také možnost um, získávat kvalifikace, abyste byli pohybliví na pracovním trhu. U nás v Dánsku máme 2,6-2,7 milionů lidí. Třetina z nich mění práci každý rok. Třetina. Lidé říkají, mně se nelíbí tato práce, chci si najít jinou. Ale to není pro ně problém. Oni z toho mohou žít měsíc, dva, a pak si jednoduše najdou další práci. Ale já vím, že to v mnoha zemích ten systém není. Máme 20 milionů lidí, kteří jsou nezaměstnaní. A pak mluvíme o tom, že lidé na pracovním trhu by měli být flexibilnější. Já si myslím, že těch 20 milionů by mělo být takto flexibilních a já si myslím, že ve všech členských státech bychom měli vybudovat eh, systém sociální, který se postará o ty zranitelné osoby, jako to mluvíte vy, protože to je nezbytné. Já si nemyslím, že to bude prostě řešit nějaká nejlepší možná praktika, zkušenost na úrovni podniku. Pochopitelně potřebujete nějakou regulaci. Pokud tak to, ne, to nenajdou sociální partneři. Já si myslím, že pokud chcete, aby byli lidé flexibilní, tak musíte vybudovat sociální systém. Pak budou flexibilní velice. Děkuji. Teď dávám slovo vám k otázkám a e, Nejprve se ale prosím představte, a pokud zastupujete nějakou organizaci, taky. Děkuji Colin Fagan, Univerzita v Manchesteru a členka poradní skupiny. Mnohokrát jsem slyšela o udržitelné práci, velice se mi to zamlouvá, také se mi zamlouvá ta otázka žen ve vedení. Tam vidíme určitý pokrok, ale pak je tady agenda, která je založena na určitých nedostatcích a myslím, že by bylo dobré na to reagovat. Um, pokud víme, tak ženy ve vedení eh, většinou méně často mývají děti méně než muži, méně často mývají někoho doma, kdo se po děti postará, mzdové um, ohodnocení je často velmi odlišné a jsou tam i pracovní podnik, podmínky s tím spojené, které sebou jsou nuance. První je také vystavení skleněné uh, mu úskalí, skleněné propasti. jak mě prorazíte strop, tak pak musíte řídit i věci, které se mužům třeba nezamlouvají. Některé tyto ženy řídily dříve další ženy a teď řídí oblasti, které jsou velmi pod tlakem, třeba ve veřejných službách. Pokud ale chceme vytvořit udržitelnost ve službách a jinde, tak musíme zajistit zlepšené um, podmínky a ne předpokládat, že se, to jedná pro, že se jedná o privilegovanou elitu žen. Ještě někdo? Mnohokrát krát děkuji, jsem Luise Priště z Portugalska a mám dotaz na Tatianu. Vy jste zmínila potřebu uznávat jakožto politický cíl neplacenou práci. No, opravdu s vámi velice souhlasím, ale ptám se, jak to navrhujete, že byste to učinili? Jakým směrem se chcete ubírat, jakým způsobem chcete uznávat tuto zvláštní péči? Pak tady ještě třetí. Třetí otázka, třetí připomínka a pak to uzavřu. E, některá ta čísla jsou poměrně úctyhodná. 85% jsme dopoledne slyšeli, 85% pracovníků je spokojeno s prací, ale dnes odpoledne slyšíme, že 25% zaměstnanců si myslí, že práce jim škodí na zdraví. Zdá se, že tato čísla akce nejsou kompatibilní. Děkuji, Tatiano. Chcete reagovat? Just I want to answer the, to reflect to statement of... Já jenom zareaguju na Vladimíru bez regulace. Víte, v regulaci jsou směrnice, které regulují náš život. Ale je to otázka politických stanovisk. Já jsem na levé straně spektra parlamentu a pozice naší skupiny je, že potřebujeme více regulace v sociální sféře, že je tady určitá nerovnováha v regulaci obchodu a neregulaci minimálních mest a některých dalších aspektů zaměstnanosti a sociálního života. A to je v některých případech právě důvod pro rozhodnutí typu Brexit. Musíme jednat pregnantně. Musíme si říct, zdali chceme regulaci, nebo jestli se bude každá země ubírat svým směrem. Toto je naše pozice. Mnoho politických skupin i z pravicového spektra v parlamentu souhlasí s větší regulací sociálních aspektů. Ohledně vaší otázky. To si možná přečte v naší zprávě, kde jsou návrhy ohledně péče a zvláštní směrnice a možná, že bude lepší si to přečíst, až to přijde jako legislativní návrh od komise. My se těšíme na to, to a je tady řešení nějakých kreditů, pro vypočítávání důchodů. Je tady několik mechanismů, jak to řešit. Great, you have one... Great, máte minutu na reakci. V takovýchto průzkumech otázka spokojenosti s pracovními podmínkami, víte, tam je spokojenost vždy poměrně vysoká a to je jedna z otázek. Lidé většinou reagují pozitivně, ale pokud zajdete do hloubky, tak je tam celá řada problematičtějších věcí. E, není to zrovna v, prokl- v protikladu, ale my se snažíme zkoumat i jiné otázky, nejenom spokojenost, abychom pochopili, co si lidé myslí o svých pracovních podmínkách. A pak se to dá, snažíme dát dohromady, to, co říká Kolet. My hodláme podnikat eh, specifickou studii, průzkum ohledně žen ve vedení, takže to bude zajímavé a výsledky vám pak poskytneme. Děkuji. Myslím, že dnešní diskuse byla nesmírně zajímavá. Padlo na hodně důležitých otázek, které se určitě dostanou do mnoha našich politických strategií a směrů. Jsou čtyři hodiny, musím všem poděkovat a děkuji i kolegům. Okay, good afternoon. Krásné dobré odpoledne. Eh, já se také budu snažit pracovat stejně dobře jako moje předchůdkyně, abych dodržel čas a moc vás prosím, abyste eh, mi v tom pomohli. Děkuji vám mnohokrát za to, že máte dostatek kuráže, abyste zůstali až do konce na závěrečný panel. Já jsem se bál, že tady bude sedět za panelem více lidí než eh, mezi posluchači. Naštěstí vás tady zůstalo víc. Eh, eh, já pracuji eh, pro belgické odborové svazy. A pro mě je vždy a bylo pro mě vždy potěšením podívat se na průzkumy Eurofondu protože ten klade nové milníky v naší cestě týkající se zlepšování kvality práce na základě přesných kvalitních údajů, které potom mohou používat nejrůznější úrovně politici, sociální partneři a tak dále. A už se o tom diskutuje a na základě těch nových výsledků diskuze poběží dál. E, je pro mě potěšením být členem Eurofundu e, a e, zároveň být také pozorovatelem a sledovat, jak se průzkum vyvíjí. Ale na tomto panelu se chceme trošku víc soustředit na to, jakým způsobem může být průzkum využíván v politické diskusi, eh, jakým způsobem údaje o kvalitě pracovních míst mohou posloužit ke zlepšení agendy pro pracovní život. Eh, s tím souvisí celá řada otázek, vizí a politik které by měly být uskutečňovány. My se také eh, díváme na vás, dostanete příležitost, ale nejprve bych požádal, aby panelisté během několika minut eh, se představili a zároveň vysvětlili, jakým způsobem jsou zapojeni, jakým způsobem implementují výsledky průzkumu do své každodenní práce nejprve požádám možná Barbaru Garstenbergerovou, aby nám něco řekla eh, týkající se, co souvisí s využíváním údajů eh, a výsledků průzkumu Eurofundu hm, s evropskými politikami. Děkuji mnohokrát. Vy už jste mě představil. Já se jmenuji Barbara Gerstenberg a jsem koordinující ředitelkou Eurofundu a, takže moje práce souvisí nejenom s tímto průzkumem Eurofundu, ale i s jinými studiemi a s jinými průzkumy, což možná znáte jenom z takové vtačí perspektivy. Co víme o využívání průzkumu o, Evrop, Evrop, o evropských pracovních podmínkách. Já si myslím, že zástupci Evropské komisy, ale zástupci i Evropského parlamentu se velice, velice často odkazovali na to, jakým způsobem využívají naše výsledky a nás to vždy velmi těší. E, například nedávný příklad využití zde v parlamentu je právě diskuse o evropských sociálních právech, a kde se také diskutoval o tom, že Eurofund by se měl víc zapojit do monitoringu těchto sociálních a pracovní, této sociálně pracovní situace v Evropě a také na eh, vytváření lepších podmínek na trhu práce pro lepší slučování života v práci a eh, soukromého života a proto i Eurofan by tady měl rozšiřovat monitoring pracovních podmínek. My jsme velice systematičtí v tom, jakým způsobem ovlivňuje eh, průzkum Eurofando také hm, politiky a eh, v roce 2010 byly čtyři pracovní podmínky, koncem roku 2014 už jsme věděli, že více než 100 50 dokumentů politických využívalo naše údaje týkající se rozvoje zaměstnanosti, ale rovněž jste se zmínili o práci mezinárodních organizací OECD a Krista už se také zmínila o agenturách, které využívají naše výsledky a také AIGA. Genderový institut ve Vilniusu využívají výsledky našeho průzkumu, aby ho zapojili do toho takzvaného genderového indexu, což je také velice významná iniciativa. Mám tady skončit? Ehm, děkuji a rád bych přešel k našemu dalšímu panelistovi. Bohužel neslyšíme mikrofon. Promiňte, omlouvám se. Já bych požádal svého kolegu pana Toma Baverse, eh, který je eh, před sedou výboru pro zaměstnanost MKO, eh, aby nám představil svou práci, jakým způsobem pracují s výsledky Eurofundu. Děkuji. Jak většina z vás ví, EMKO je poradním výborem pro radu ministrů práce a zahraničních záležitostí rady a e, zasahujeme například do diskuzí o evropském semestru, když komise pracuje na, e, specifických, na specifickém reportingu podle jednotlivých zemí. Eh, a včera komise eh, tak zveřejnila eh, příslušnou zprávu a my budeme diskutovat o všech těchto dokumentech příští pondělí, abychom zabezpečili, že setkání ministrů práce a sociálních věcí nebo Lepsko to budou mít k dispozici na příští setkání v tomto roce. A my eh, také mm, organizujeme, nás se staráme o pokračování práce na základě výsledků průzkumu mm, i na základě dalších setkání, proto abychom se zaobírali pracovními podmínkami jak obecně, tak také bereme výsledky Eurofundu jako významné informace, které nám slouží pro náš analytický rámec a pro monitorování situace v zaměstnanosti což také reflektuje prvky kvality. Eh, A když se podívám eh, trošku do budoucnosti, tak samozřejmě už jsme vstoupili do diskusy týkající se sociálního pilíře. Eh, Již zaznělo dnes mnoho odkazu na tento sociální pilíř, ale proto musíme mít diskusy založenou na velmi dobrých informacích, abychom mohli vypracovat dobrý input tohoto průzkumu i když pro nás, jako pro výbor, eh, pro zaměstnanost, eh, my spolupracujeme úzce s výborem pro sociální záležitosti. My oba jsme takovými poradními orgány pro radu ministrů a sociálních věcí a snažíme se zapracovávat výsledky průzkumu do evropského semestru, aby se stal flexibilním nástrojem přinášel možnost splňování cílů pro vytváření lepších a více pracovních příležitostí a zohledňovat různé kompetence a jakým způsobem zapadají do kompetencí na evropské úrovni. Myslím si, že se tady jedná o posilování a zlepšování využívání nástrojů, které již máme a to je nejlepší cesta, jak vytvářet příští agendu pracovního světa či světa práce navazovat na to, co už se děje na úrovni Mezinárodní organizace práce a OECD, abychom vytvořili ty žádoucí konvergence, o kterém hovoříme, týkající se lepšího zabezpečení kvalitních životních podmínek na pracovišti. Děkuji mnohokrát. A teď já předám slovo, předám slovo panu Stefanovi Skarpetovi. Položím vám stejnou otázku. Mohl byste krátce představit vaši práci a jakým způsobem využít využíváte výsledky průzkumu Eurofundu. Thank you very much, Herm. Děkuji moc krát, Hermane. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já se jmenuji Stefano Skarpeta a jsem ředitel eh, pro zaměstnanost, práci a sociální věci v OECD. Zabýváme se také migrací a zdravím. Eh, je pro mě velkou ctí tu s vámi dnes spít na této konferenci, kde diskutujeme o eh, hlavních zjištěních z šestého průzkumu veřejného mínění o evropských pracovních podmínkách. Chtěl bych zdůraznit, eh, jak zásadní tento průzkum je pro naši práci v OECD. Vyvíjíme rámec pro kvalitu pracovních míst, který značně využívá data pocházející z evropského průzkumu pracovních podmínek. Kvalita pracovního místa eh, je důležitým prvkem základního rámce, který používáme k hodnocení podmínek trhu práce už od roku 2006, kdy jsme spustili přehodnocenou strategii pracovních míst. Upřímně řečeno, hledáme více pracovních míst, míst a lepších pracovních míst, nicméně e, tato část ještě není příliš vyvinutá. Náš rámec kvality pracovních míst, který zase do značné míry čerpá z průzkumu pracovních podmínek, je způsobem, jak charakterizovat e, trhy v zemích OECD, e, nejen pokud jde o množství pracovních míst, ale také o jejich kvalitu. A to se nyní projevuje v našem vlastním hodnocení politiky pracovního trhu a také eh, je to způsob, jak identifikovat politické příležitosti. Je jasné, že potřebujeme více pracovních míst v Evropě, ale také, aby byly kvalitnější. Eh, už bylo zmíněno, že jsme publikovali dvě kapitoly v Employment Outlook, což je nejvlivnější publikace OECD, Ministři zemí OECD dali silný mandát k dalšímu rozšiřování strategického rámce OECD pro pracovní místa. Tento rámec je mnohorozměrný. Zkoumáme kvantitu, kvalitu, inkluzivitu pracovního trhu, odolnost pracovního trhu to je mm, náplní naší práce v OECD a zase práce eh, Euro Foundation zapadá do eh, naší pracovní náplně. jsme se v tu eh, Dám nyní slovo Manuele Tomes, mám zase stejný požadavek. Mohli byste, mohla byste se prosím představit a vysvětlit, jakým způsobem vaše práce v ILO souvisí s s Eurofoundem. Děkuji všem, jsem ráda, že tu mohu být, děkuji Eurofoundu za pozvání. Jsem Manuela Tomej, jsem ředitelka pro pracovní, oddělení pracovních podmínek a rovnosti, eh, což má zkrátku Voquality eh, a jak jste již asi uhodli, jde nám o zlepšení pracovních podmínek a dalších aspektů kvality práce. To všechno je ve středu naší pozornosti. Je to součástí naší agendy důstojné práce, která zkoumá jak kvantitu, tak kvalitu pracovních míst. A právě tak jako OECD i my se zabýváme nejen tím, jaké jsou trendy, eh, pokud jde o pracovní podmínky a další aspekty, ale také tím, eh, jaké druhy politik a institucí by lépe vedly k maximalizaci kvality, tak, abychom přitom neohrozili efektivitu pracovního trhu. Jde nám tady o nalezení rovnováhy mezi efektivitou a e, rovností. Provádíme mnoho výzkumných aktivit, e, což e, tu zmiňuji proto, že brzy bude zveřejněna další zpráva. Zabýváme se tím, jak změny v organizacích na celém světě mají dopad na pracovní podmínky a také na efektivitu podniků. Zkoumáme tedy kvalitu pracovních míst z pohledu eh, blahobytu pracovníků a také z pohledu důsledků pro výkonnost podniků. Brzy vydáme poslední vydání eh, globální zprávy o mzdách, která bude obsahovat data o trendech, o klíčových platebních klíčových indikátorech mezd, včetně průměrných platů, distribuce platů mm, do různých kategorií pracovníků. A bude se zabývat také vývojem eh, mzdových politik a jejich dopady na rovnost. Uvědomujeme si, že zkoumání eh, mest, přestože mzdy a výdělky jsou velice důležitým aspektem kvality pracovního místa, není to jediný způsob, jak měřit celou škálu aspektů eh, kvality pracovních míst. A proto jsme se rozhodli navázat partnerství s Eurofoundem, abychom se společně pokusili rozšířit geografický záběr eh, průzkumu eh, pracovních podmínek od Eurofoundu. Momentálně působíme ve třech nových zemích v Číně, Spojených státech a v Koreji. Ptali jste se, na to, jakým způsobem využíváme eh, průzkum o pracovních podmínkách. Využíváme ho denodenně. Můžu vám uvést příklad. Tím je přípravná práce, kterou momentálně provádíme v rámci příprav nových eh, mezinárodních standardů o násilí a obtěžování na pracovišti. A zase jediný zdroj, který nabízí srovnatelná data pro poměrně velkou velké množství zemí je eh, průzkum o pracovních podmínkách. Děkuji vám. Děkuji, já dám slovo eh, Maritě, eh, kterou jsme si poslechli už dnes ráno a chtěl bych vás nicméně požádat, abyste popsala, jakým způsobem vy využíváte průzkum od Eurofoundu ve své práci. Ano. Ano, už jsem tady opět. Pro ty, kteří mě neznají, jsem zástupkyně předsedkyně za výboru pro zaměstnanost tady v Evropském parlamentu. A my řešíme otázky zaměstnanosti a otázky sociální. Abych to zjednodušila. Eurofan patří nám, protože výbor pro zaměstnanost spolupracuje s mnoha přidruženými orgány a Eurofond je skutečně náš výzkumný institut. Což znamená, že bychom měli velký problém, kdybychom argumentovali ve prospěch věcí, které jsou pro nás prioritní. Ale kdybychom neměli k dispozici veškerá čísla, fakta, prostě všechno, co produkuje Eurofond, těžko bychom pak argumentovali ve prospěch toho, co chceme dosáhnout. Někdy po eurofondu chceme fakta a čísla. Ale většina zpráv je výsledkem práce kvalifikovaných výzkumníků v Eurofondu, kteří vědí, že to je něco, co my v instituce chceme mít lepší povědomí o a chceme to povznést na politickou úroveň. Nicméně není to situace, kdy jednoduše budeme na někoho ukazovat a říkat, toto musíte udělat. To rozhodně ne. A proto si myslím, že je tady tento velmi úzký vztah. Úzký vztah máme i s Ošou. A s dalšími výzkumnými orgány, ale znamená to i velice komplikované období v životě Evropské unie. Během tohoto období jsme využili často čísel a zpráv, které jsme dostali od Eurofondu. Dám příklad. Eurofond asi před rokem či dvěma, nevím, kdy to bylo přesně, léta běží, to byla zpráva, která naznačila, jaký je rozdíl mezi členskými státy. Mezi těmi, kteří řeší to, co my, dnes a nadále uvažují o sociálním dialogu a konkrétním výsledku, což je kolektivní vyjednávání. Členské státy, které to mají k dispozici, přežívají krizi lépe. Přežili ji lépe ve velice náročné situaci. Mnohé členské státy nemohly tento model dodržet. Některé ano. A my jsme v daleko lepší situaci než ti, kteří neměli nikdy sociální partnerství a ten silný systém kolektivního vyjednávání. Tato zpráva je pro nás tady velice důležitá v diskusích s jinými výbory, s hospodářským výborem, a když jednáme o investicích a o tom, jak vystoupit této krize a jak vybudovat silné členské státy a silnou Evropskou unii. Toto je zpráva, která je příkladem toho, jak je užitečné když tato základná projednává agendu, o které zjistíme, že je důležitá až za nějakou dobu. Takže tak by to mělo fungovat s výzkumem a s politikou, měl by tady panovat plný respekt, vzájemný respekt a zároveň velice inspirující komunikace, tak říkajíc, s výslednými užitečnými fakty. I ještě jedno kolečko uděláme a pak čas na otázky z pléna. Barbaro, pokud se podíváte na průzkum podle vašeho osobního nást názoru, jaké jsou, jaká jsou hlavní politická poučení z toho vyplývající. Mnozí kolegové tady poukazovali už na různé věci, společ, eh, spokojenosti 80% a 25% nespokojených s bezpečností, um, pouze 25% spokojených s bezpečností. Eh, prostě jsou to různá čísla, která jsou někdy protichudná. Co si o tom myslíte vy? Děkuji, Hermane. Než na to budu reagovat. Víte, Mary, to je to hudba pro naše uši. My si opravdu přejeme být vaším výzkumným ústavem a chceme poskytovat eh, nejlepší informace, jak jen to bude možné pro vytváření politik. Já budu protestovat jménem tripartity, patří to přece i nám, ale prosím, pokračujte. Ano, my můžeme být také výzkumným ústavem sociálních partnerů a můžeme podpořit i komisy a různé výbory. Ale zpět k původní otázce o politických poselstvích. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby to zůstalo na poměrně vysoké úrovni. A chtěla bych se vrátit k tomu, co říkala z poměrně brzy ráno. Je to jedna z prvních věcí, na které tady došlo. A chtěli bychom, abyste se nad tím zamysleli, než odjedete do svých domovů. A to, že žádné pracovní místo není dokonalé a že je možné doladit eh, tato místa v jedné ze sedmi dimenzí, které jsme identifikovali. Doufám, že vás nebudu nudit, ale my jsme mluvili o těchto profilech. Nejsou snadno pochopitelné, takže se budu možná opakovat, ale přesto to řeknu ještě jednou. Uh, Pracovní místa skutečně na vysoké úrovni vedoucí místa, pamatujete se na European Flag Blue. Nicméně z sedmi indikátorů dva jsou tady nepříznivé. A to je intenzita, skutečně jsou stresové, vyžadují hodně práce a také kvalita pracovního života. Vyžaduje to hodně hodin práce a angažovanost i ve volném čase. Takže i když my tomu říkáme takzvaně high flying, tak je možnost je neustále dolaďovat a zlepšovat. Nebo i jiná pracovní místa, kde třeba máte menší možnost využití dovedností a možný velmi nízký příjem. Takže obecně dobré a s potenciálem pro zlepšení, jinými slovy s rezervami. Na co se tedy zaměřovat jako první? Asi na profil, který jsme identifikovali jakožto nekvalitní, čili žádná modrá, je to celé oranžové, takže eh, to znamená, že ve všech těchto oblastech je doladění nebo zlepšení možné, anebo musíme uvažovat o politikách, které nám umožňují dostat se mimo těchto nekvalitních míst. To může být dobrá i špatná zpráva. V tomto profilu je velký poměr lidí, kteří pracují na dočasnou smlouvu. Co to znamená? Může to být jakýsi odrazový mustek k něčemu jinému, k lepší práci. Ale nedojde k tomu automaticky <coughs> a zase je třeba tady podniknout určité politické kroky. A pak ještě jedno poselství z mé strany. Pokud se podíváte na nějaké místo podrobně a budete diferencovat, za pomoci těchto sedmi ukazatelů. Bude to znamenat, že máte hodně východisek, že jsou tady rezervy a je možné je všechny zlepšit. Také neexistuje jedno řešení, žádná magická hůlka, kdy jednoduše něco zapnete a najednou to bude všechno dobré. Ale v oblasti bezpečnosti, zdraví, pracovní doby, rovnováhy. Ve všech těchto oblastech eh, může dojít k určitému politickému zásahu, může dojít ke zlepšení a to je k dobru všech. No, právě jsme se vraceli k vám, Rito. Slyšeli jsme bar- vysvětlení Barbary týkající se eh, těch 90% a také srovnání pro tento druh eh, prací, eh, kde jsou lidé, kteří potom hlasovali pro Brexit a tak dále. Když se podíváme na tyto lidi v nekvalitních či méně kvalitních pracovních příležitostí, Eh, je třeba i tady zlepšit něco? Samozřejmě. Musíme dě, musíme věci dělat mnohem lépe. My jsme zahájili dnešní dopolední zasedání eh, tím, že jsme řekli, že celá řada lidí je rozhněvaná. Celá řada lidí má pocit, a většinou mají pravdu v těch svých pocitech, že se nikdo o ně nestará o kvalitu jejich života nebo o kvalitu jejich pracovního života. Vytváříme podmínky či systémy, které přivádějí čestné lidi k tomu, že bojují mezi sebou navzájem místo, aby bojovali společně pro zlepšení situace. A já hovořím o sociálním dumpingu a o potřebě, kterou máme aby bylo zakotveno ve směrnici, že nebudeme vytvářet konkurenci mezi členskými státy a mm, pracovníky v Evropské unii tím, že tady budou nízké mzdy a nízká kvalita práce na rizikových pracovištích a tak dále. Musíme konkurovat ne mezi sebou, ale s jinými částmi světa. Můžeme to udělat jenom tehdy, budeme-li extrémně dobří v práci, kterou děláme. A můžeme toho dosáhnout, kdybych to tak zjednodušila, některé strany, některé země v severní části Evropy a ve východní části Evropy. Tady by bylo třeba sladit podmínky pan Pirinský, který pochází ze stejné politické skupiny, jako já, hovořil o tom, že ano, že tady máme v uvozovkách produkci velmi vzdělaných lidí z východní části Evropy, kteří odcházejí do jiné části Evropy, kde mohou mít lepší život a lepší plat. A zároveň eh, dochází k vývozu lidí, kteří jsou ochotni popadnout jakoukoliv práci za jakýkoliv plat, který existuje jenom proto, kdyby, když pouze práci dostanou. A tady samozřejmě to vypadá jinak a začíná to od východní a jde to teprve pak směrem k západní Evropě. Tady je třeba vytvořit rovnováhu tyto konflikty povedou k, k situaci, která bude eh, podobná té situaci Donalda Trumpa tady v Evropě. My nejsme nějaké útočiště a bezpečným přístavem. Eh, my musíme si uvědomit, že skutečnosti v sebou nesou určité poselství. A musíme říci, ano, musíme umožnit těm, kteří jsou dobře vzděláni, aby zůstali ve svých státech a aby Mm, tady ne, nevznikal, nebyl vytvářen určitý rasismus a nedemokratické cíně tění v jiných částech v Evropy jedině proto, že se pracovníci dostávají do situací, kdy Abych byla upřímná, pracovníci z východní Evropy odcházejí tam do západní Evropy a připravují západní eh, zaměstnance v západní Evropě o jejich práci. No, tak já opravdu doufám, že v Evropském parlamentu získáme širokou většinu a na radě aby se řeklo, ano, máme tady tu směrnici o vysílaných pracovnicích, ale musíme mít také něco pro ty vysoce vzdělané a specializované lidi z východní části Evropy, aby eh, protože země platí pro jejich vzdělávání a oni pak odejdou. Musíme hledat tady rovnováhu, protože teď bych řekla, že mnoho, možná miliony lidí v Evropě cítí, že je nikdo nevidí, že na ně nikdo nehledí, že pro ně nikdo nic nedělá. A tato konfliktu plná úroveň může mít může mít silný dopad na to, co zažíváme a nejenom v severoamerických eh, volbách abych se zmínila jenom o několika věcech, které máme na programu teď ve výboru pro zaměstnanost. Tam jsme se zaobírali směrnicí o vysílání pracovníků, o režimech práce. A je to taky situace, kde ve východní části některých členských států nemůže existovat stejný tlak na společnosti, co se týče záložitosti prostředí na pracovišti a podmínek na pracovišti, protože pracují na jiné úrovni a v prostředí, které na ní tak hospodářsky privilegované, jako je v západní části Evropy. A to musíme, tady musíme vytvořit rovnováhu, ale když se nám to nepodaří, tak budeme mít celou řadu rozhněvaných občanů, kteří se ocitají mimo trh práce a nikdy se jim nedovolí, aby do něj vstoupili, ale je tady celá řada lidí, kteří na pracovním trhu jsou, ale pracují za velmi špatných podmínek. Děkuji mnohokrát. Můžeme se potom k tomu vrátit, až dáme slovo našim posluchačům, ale možná, že bych teď dal slovo Tomovi, abych se ho zeptal na jeho systém nebo systém jeho organizace, jeho výboru či komise měřící kvalitu. No, chci se zeptat, zda se dospěli ke stejným výsledkům jako Eurofund a jak to pracuje. Děkuji vám. My v našem výboru pro zaměstnanost máme dlouhou tradici v měření kvality. Už jsme s tím začali v roce 2001, když komise navrhla, předložila příslušný návrh. My jsme rozvinuli indikátory pro všechny dimenze, které schválila Rada ministrů v té době což domnívám se bylo velmi průkopnické. Myslím si, že jsme byli prvním mezinárodním tělesem, eh, které něco takového vytvořilo. Od té doby se řada věcí změnila, celá řada mezinárodních institucí začala být aktivní na stejném poli, což je velmi dobré a v roce 2012-2013 eh, jsme zaktualizovali náš seznam indikátorů a velice nám v tom pomohli mohly výsledky Eurofundu v rámci tedy jejich pátého tehdy průzkumu týkající se pracovních podmínek a stejně tak jsme eh, brali v potaz hm, výzkum OECD a integrovali jsme je do naší politické práce, kterou provádíme, abychom zabezpečili, že budeme mít skutečně proces politik založený na konkrétních výsledcích. A teď, co se týče nás minulého měsíce, kdy se sešla Rada ministrů práce a sociálních věcí, ty to taky projednávali. A teď je samozřejmě, až se zase Rada sejde, tak my jim dáme aktuální data k dispozici. A závěry Rady se na nich mohou zakládat, čili Řekl bych, že průzkum tak, jak na něj hledím teď, stejně tak jistě, jako řada z nás bude muset tím ještě hlouběji zaobírat, v hlubší analýze, prostě se do toho víc ponořit. Ale já si myslím, že tento průzkum potvrzuje politické závěry, které jsme předložili v nedávné době. Celá řada lidí souvisí pra, eh, věcí, promiňte, těchto záležitostí souvisí se sociálním pilířem. A myslím si, že průzkum znovu potvrdil, že eh, zůstávají u nás obavy pro zhoršující se pracovní podmínky a že tady nemáme stejný rovný trh práce, který bychom si přáli v Evropě. Eh, a tady ty různé typy eh, práce, různé typy pracovních smluv, eh, eh, zapojování lidí do průzkumu. Tady jsou potíže, lidi někde ani neví, jestli se mají definovat jako osovoče nebo jako sebe zaměstnávající nebo jako zaměstnané. Tato diskuze pokračuje a nemůžeme se vyhnout podle našeho názoru tomu, abychom eh, se zaobírali na to, že v sociálním pilíři se nebudeme zaobírat problémy minulosti, ale naopak vyhlídkami, které existují pro nás. A to jsou záležitosti, které tady zazněly dnes. Eh, s tím se musíme vypořádat rovněž aspekty, které ještě nebyly tak diskutovány dnes, ale aspekty týkající se toho, jaké společnosti se opravdu starají o dobré podmínky pracovníků, eh, jakým způsobem přispívají k rovným podmínkám na pracovném trhu pro všechny eh, pro nás je mm, samozřejmě obtížné říci, co můžete dělat jako vláda, protože my pracujeme tady na evropské úrovni, ale je třeba přispět tomu, aby společnosti začaly uvažovat jiným způsobem, čili domnívám se, že tato zpráva potvrzuje celou řadu našich postojů a upřímně řeknu, my víme to hodně o kvalitě pracovního života v Evropě, ale nemůžeme prostě známkovat Evropu um, za to nebo na základě toho, co se děje jinde, abychom nedospěli k nesprávným závěrům je tedy nutno jak si rozšířit výsledky průzkumu do jiných částí Evropy. Domníváte se, že kvalita pracovních příležitostí by neměla být politickým cílem, ale je to naprosto jasný politický cíl. Ve všech relevantních politických dokumentech Eh, je to založeno na eh, rovnosti a na myšlence, čím více práce, tím lépe. Když se podíváte na ten dokument, který komise zveřejnila včera, uvidíte, eh, že tady jsou zahrnuty ty aspekty, o kterých diskutujeme. Samozřejmě je třeba se na to ještě podívat do, hlouby, do hloubky. Ale k čemu nikdy nedošlo, že to nikdy nebylo přeměněno do kvantitativního cíle a mm, ta 75% zaměstnanost v Evropě, ale je zcela zjevné, že když jste si vyslechli dnešní prezentaci, No tak tady neexistuje žádný kvantitativní indikátor, který by měřil kvalitní práci. No, eh, a kdybychom se to pokusili sumarizovat do jednoho čísla, eh, podívejme se jenom na ty nejrůznější skupiny na trhu práce, vidíme různé profily a stejně, tak jak na to upozornila Barbara, eh, je třeba uvědomit si, že každá ta specifická pracovní skupina vyžaduje eh, růz, jiný přístup v rámci zohlednění těch sedmi úrovní či sedmi indikátorů, které tu byly prezentovány dnes. A také tady nemáme ještě dostatek pozornosti k tomu na politické úrovni. Jump to Mr. Scarpetta, maybe first to... Uh... Tak a teď dáme slovo panu Skarpetovi, uh, protože Tom na vás reagoval. Uh, mohl byste trochu vysvětlit pokyny, které OECD vyvíjí pro monitorování kvality? Jaké jsou to pokyny a jakým způsobem fungují? Děkuji, Hermane. Já si myslím, že nemůžu eh, se nějak smysluplně eh, zúčastnit diskuze o tom, eh, komu patří průzkum o pracovních podmínkách. Nicméně jsem šťastným uživatelem těchto průzkumů a máme s Eurofoundem velice úzkou spolupráci, která byla produktivní při vývoji našeho, při vývoji našeho rámce. Otázka zní, jestli bychom mohli rozšířit tento průzkum také na další mimo evropské země. Já začnu dobrou zprávou. Jak Manuela moc dobře ví, země G20 eh, momentálně debatují o kvalitě pracovních míst prohlášení z roku 2015 ministři práce prohlásili kvalitu pracovní místo, pracovních míst za důležitý hnací motor pro společnost. Možná vám to připadá zjevné, ale chtěl bych vám říci, že diskuze o kvalitě pracovních míst probíhá už dlouho v Eurofoundu, v komisi, v OECD, ale často šlo pouze o jaksi diskuzi omezenou na ty, kdo se zabývají otázkami pracovního trhu, na experty, ministry práce a tak dále. Teď ale eh, kvalita pracovních míst povýšila až na úroveň světových lídrů. A tento fakt je jasně zdůrazněn v prohlášení G20, nejenom eh, ministrů práce, ale i jejich eh, šéfů, což je důležitý krok. A tady bych rád navázal na to, co tu zaznělo předtím. Jedním z důvodů, proč kvalita pracovních míst se těší větší pozornosti, to není proto, že ta kvalita se zhoršuje. Přestože některé ukazatele by tomu mohly nasvědčovat, ale protože starost o kvalitu pracovních míst je nyní mnohem rozšířenější. Dříve se týkala pouze těch akci na, na, tom nižším, na těch nižších příčkách příjmového žebříčku, ale teď už to povýšilo do, pro, do prostředku té distribuce. pracovní místa vznikají u těch vysoko kvalifikovaných i u těch nízko kvalifikovaných a mezi tím je spousta eh, jaksi prostředních rutinizovaných pracovních míst, eh, které upadají do průměru vyžadují průměrné eh, dovednosti a ty důvody, proč jde o hlavní důvod obav i pro lídry, je v tom, že pokud pokud něco má dopad na střední třídu, tak to má dopad na průměrného voliče. A ten často rozhoduje u voleb. Konec odbočky. Každopádně myslím si, že tento krok vpřed na půdě G20 byl způsoben právě prací všech institucí zastoupených eh, v tomto panelu. Samozřejmě jde o práci Eurofoundu, ILO, eh, Spojených národů a samozřejmě také MCO. Co děláme v OECD? To je zásadní, protože tímhle způsobem pracujeme v OECD. Snažíme se mít indikátory, které by byly srovnatelné v průběhu času napříč jednotlivými zeměmi a které by bylo možné navázat co nejlépe na politiky a instituce. To je naše filozofie při vyvíjení rámce pro kvalitu pracovních míst. Mohu s radostí říci, že úzká spolupráce s kolegy z ILO znamenala, že rámec kvality pracovních míst Eh, který konzultujeme s dalšími experty z Eurofundem, s EMCO a další, byl přijat G20 jakožto způsob, jak sledovat vývoj pracovního trhu. Ministři G20 také přijali sadu politických principů eh, na podporu kvality pracovních míst. Jaké jsou tedy hlavní rysy našeho rámce z OECD? Eh, zkoumáme tři hlavní dimenze. Jednou je kvalita výdělků. Tady neskoumáme pouze úroveň eh, výdělků, která je samozřejmě důležitým prvkem, jak už říkala eh, Manuela, důležitým prvkem pro eh, blahobyt jednotlivce, ale také zkoumáme distribuci výdělků, která je důležitým faktorem. Zkoumáme zabezpečení na pracovním trhu a riziko ztráty pracovního místa a také jakou podporu dostávají lidé, kteří přišli o práci. A potom z průzkumu pracovních podmínek eh, na jeho základě zkoumáme kvalitu pracovního prostředí. Při tom všem se snažíme využívat indikátory založené na makrodatech. Zkoumáme jednotlivé výsledky a potom co nejobjektivnější eh, měřítka, ne pouze subjektivní. Pro kvalitu pracovního prostředí vyvíjíme eh, sérii faktorů je to subjektivní vnímání těch, kteří čelí situaci na pracovním trhu a může tedy to znamenat, že práce má nízkou kvalitu. Jak už jsem říkal, ten rámec je plně adaptovaný na naši strategii pracovních míst, ale kromě toho v mnoha našich eh, přehledech a hodnoceních využíváme tento rámec pro hodnocení politik na národní úrovni Máme tu tedy výdělky a distribuci výdělků, potom nejistota na pracovním trhu, to není nic nového, to už provádíme dlouho, ale to nové, to nejdůležitější eh, je kvalita pracovního prostředí. Chtěl bych se ale vrátit k tomu, co říkal Tom. Víme, že kvalita pracovního prostředí je zásadní pro dobrý životní pocit jednotlivce, ale přibývá literatury, která říká, že dobrá kvalita pracovního prostředí je dobrá pro produktivitu. V Employment Outlook se zabýváme tím, eh, jak eh, firmy, které mají kvalitní, eh, výkonné pracovní praktiky, nejenže mají lepší pracovní podmínky pro zaměstnance, ale kromě toho se jim lépe vede, mají vyšší produktivitu a ve střednědobém horizontu mají lepší potenciál pro růst. Takže zase kvalita pracovního prostředí, je něčím víc než pouze hodnocením eh, štěstí jednotlivce, ale má také eh, efekty v oblasti produktivity a makroekonomie. Vy jste zmínili ty pokyny. My máme eh, tento úžasný průzkum za pět, jednou za pět let, který se ale týká pouze evropských zemí. Diskutovali jsme o možnosti to rozšířit. ILO už na tom pracuje ve spolupráci s Eurofoundem. Myslím si také, že potřebujeme tyto informace častěji, s větší frekvencí. Vyvíjíme tedy ty pokyny společně s kolegy ze statistického oddělení tak, aby pokud nějaký klíčový element tohoto hloubkového průzkumu od Eurofoundu by se dal přenést do dalších existujících průzkumů tak, aby informace eh, přicházely z vyšší frekvencí. Tak to je eh, ten náš příspěvek, který vyvíjíme společně se statistickými úřady nejen evropských zemí, ale všech zemí OECD i jiných, protože mnoho rozvojových ekonomik s námi také spolupracuje. Máme to hotové? Ne, zatím ne. Nabízíme různé možnosti, tři různé možnosti. Jedno je rozšířený průzkum, který by pokrýval e, významné množství klíčových indikátorů kvality pracovního prostředí. Potom by to byl kondenzovaný průzkum, méně ambiciozní, chcete-li, který by ale e, obsahoval klíčové proměny, které e, používáme už nyní. A potom za třetí ten nejsnadnější, ale nejméně ambiciozní přístup, nejsnadněji uplatnitelný v krátkodobém horizontu, to by byl jádrový průzkum pouze s několika málo otázkami. Ale stále tyto otázky otázky eh, by mohly osvětlit, jakým způsobem se vyvíjí kvalita pracovních podmínek a pracovního prostředí. Vzhledem k tomu, že teď jsme upozornili na, na kvalitu pracovních míst světové lídry, vzhledem k tomu, že teď měříme pokrok v této oblasti, potřebujeme data častěji. Nemůžeme čekat vždycky pět let, než se dozvíme, jak se vyvíjí kvalita pracovních míst a pracovního prostředí. Takže to e, je náš příspěvek za OCD. Děkuji. Děkuji, to bylo velice jasné. Teď bych se chtěl přesunout od OECD ke světu, k ILO. Manuelo, mohla byste také vysvětlit, proč pracovní podmínky jsou tak důležité pro práci ILO? je, občas se zdá, že části průzkumu pracovních podmínek se využívají i v zemích, jako je Tanzánie že proč využíváte tyto přehledy a jakým způsobem je využíváte z politického hlediska. Mohla byste to rozvést? Pokud mi dovolíte, než se k tomu vyjádřím, tak bych ráda doplnila něco k tomu, co tady říkal Stefano. Protože navzdory kvalitě práce ve světě, otázka kvality práce je prioritou nejenom v Evropské unii. My bychom, a pochopitelně v MOP, nicméně neměli bychom zapomínat, že existuje agenda pro udržitelný rozvoj 2030, která klade velký důraz na potřebu zlepšování inkluzivního růstu, prostřednictvím produktivní a slušné práce. To je hodně významné, zvláště nyní, když nám jde o rozšíření působnosti průzkumu o pracovních podmínkách na jiné části světa. Takže pokud je o závazky, je tady i ochota dosáhnout rovného hlacího pole v tom smyslu, že je třeba si uvědomit, že pracovní podmínky jsou důležité ve všech společnostech a že je to cíl práce všech našich organizací. Rád bych také zdůraznila nutnost empirických důkazů ohledně toho, že kvalitní práce je, je zásadní pro produktivitu. Je to velmi důležité, všichni to chápeme, je to poměrně zjevné, ale je zároveň důležité to prokázat. Je důležité, abychom upozornili na úsilí, které pobíhaj, probíhají v MOP, abychom zhodnotili přímou úměru pracovních podmínek a produktivity. Jedna věc, která nastartovala polarizovanou diskusi, je, zdali toto je spojeno s zlepšenými podmínkami, a nebo zdali investicí do lepších podmínek bychom získali na straně produktivity. My jsme se pokoušeli rozšířit toto úsilí napříč sektory, především ve výrobních odvětvích, kde se vyrábějí oděvy pro trh v USA, kdy MOP už je aktivní, už bylo aktivní posledních deset let pro docílení dodržování podmínek práce, základních standardů a obecného souladu s pracovními podmínkami a legislativou. Důkazy jsou zarážející. Je tady skutečná příměrná uměra, přímá uměra mezi těmito dvěma věcmi. Proč je kvalita práce důležitá a jakým způsobem to řešíme v jednotlivých zemích, kde struktura pracovního trhu je charakterizovaná vysokým výskytem takzvané neformální zaměstnanosti a kde možná je malá vůle vytvořit sofistikovanou analýzu na téma zlepšení pracovních podmínek. Musím říci, že toto funguje. Funguje to lépe v zemích se středními příjmy, na nižší hranici, protože tyto také obchodují s touto částí světa. A také v minulých letech před krizí byly svědky určitého významného zlepšení pro generaci nejenom pracovních míst, ale i formálních míst, kdy redukují nerovnosti tím, že investují do institucí pracovního trhu. To je případ Číny, Brazílie, Argentíny, ještě před zpomalením hospodářského růstu, které proběhlo před několika lety. Obecná situace se tedy zlepšovala, je tady hlad pro posílení institucí, pro likvidaci nerovností, ale také vytváření potřeby požadavků na národní úrovni s tím, aby růst nebyl pouze založen na exportu. A musím poděkovat panelistům a teď dám slovo vám, pokud máte nějaké dotazy. První tři dotazy. Děkuji mnohokrát za to, že jste mi dal sla, eh, slovo. Tady se hovořilo eh, eh, o bezpečnosti práce a já pracuji v oddělení Univerzity v Bodo přesně v této oblasti. No, co se týče podmínek práce, máme tady směrnici z června 2009. Tato směrnice byla velmi reglementární, co se týče bezpečnosti na pracovišti. Snažila se také odkazovat na nebezpečnost nerovnosti mužů a žen a antidiskriminace a proto eh, tady je vidět, jak komunitární texty jsou transponovány co do jejich ducha, cílů a dopadů a efektivity vejme i ve vnitrostátních politikách. A teď zazněla otázka, zda je nutno předložit nový text. Já si myslím, že ne, protože celá řada příhodných textů už existuje, jenom by měly být korektně aplikovány. Protože, jak už jsem řekl, celá řada zajímavých věcí již existuje a paralelně k tomu výsledky průzkumu náš eh, vedou k tomu, abychom se snažili odbourat hranice mezi sociálními, mezi aktéry a z, změnit paradigma a sice přejít k prevenci, k anticipování, kvalitě, kvalitě práce a Možná, že by bylo možno podívat se, či vytvořit dvě pasarely, taková propojení mezi hospodářskou situací, dobrými pracovními podmínkami, důstojností. Bylo by možné, můžeme docílit nového přístupu k vysvětlení definice nové ekonomiky a ochrany a bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, upozornit více na produktivitu, klást velký důraz na inovaci také v oblasti práce, která musí zohlednit právě aspekt bezpečnosti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. A je samozřejmě zahrnout do toho veškeré aktéry z oblasti výzkumu, z politické úrovně a e, z úrovně sociálních partnerů. Tady za zněla celá řada jiných otázek, takže prosím. Uh, Chris de Meester, Federation of Employers in Belgium. Já jsem z belgické firm, z eh, belgické organizace. Já možná budu trochu eh, provokativní. Já se domnívám, že eh, nemůžeme očekávat od politiky odpovídající strategickou úroveň. My jsme si tady vyslechli zprávy lidí, kteří popisovali, že různé, dy, různá dynamika a různá dimenze. Některé jsou odvětvové, některé se obracely přímo na pracovníky a eh, ptali se jich, co považují za smysluplné, ale už tady bylo řečeno, že jedna, nestačí jedna odpověď pro všechny, ale přitom tady jako reakce má být nějaké nařízení. Já si myslím, že lidé tady hovoří o srovnatelných indikátorech v oblastech, kde máme měřitelné eh, výsledky. Stejně nejsou ty indikátory komparativní. A za 20 let to stejně nebudeme mít. Je, já nevím, jestli znáte koncepce Brownátu. To jsou lidé, kteří už se neangažují v práci. Tento fenomén je sledovan v situacích a institucích, kde lidé jsou ve zlaté kleci. Fantastický plat, žádná výzva, žádné smysluplné zaměstnání. To je v institucích, včetně evropských institucích. Možná, že bychom na to měli pracovat a snažit se najít správný přístup, jak zvýšit kvalitu pracovních příležitostech. Já si myslím, že bychom měli pracovat přímo konkrétně s se zaměstnanci, se středním managementem, eventuálně za pomoci externích specialistů, abychom se zaobírali přesně jejich specifickou situací nejenom v rámci jednoho místa, ale také v rámci individuí, tak abychom mohli lépe sladit jejich kapacity eh, a eh, možnost jejich pracovního místa a zároveň rozvíjet jejich dovednosti. To je můj závěr. Já nevím, jestli s ním budete souhlasit. No, byla eh, relativně provokativní otázka, ale teď ještě třetí otázka, než dám slovo panelistům. Děkuji. Já mám možná obecnější otázku na pana Skarpetu možná, no ale také pro další panelisty. Pan Skarpeta byl ten, který se zmínil o tom vztahu, o kvality pracovních míst a vy jste také hovořil o těch eh, pracovních příležitostech eh, středně do B ho výhledu. No, eh, nebo zprostředkovatelské práce. A jak na to hledíte v souvislosti s tou ekonomikou, která tady vzrůstá, jak se rychle rozvíjí digitalizace v velkých částech pracovního světa. No, možná, že já nejprve zareaguji na tu první otázku týkající se eventuální změny paradigmatu. Děkuji vám. No, to není tak snadná otázka, i když si myslím, že eh, ty tři otázky daly stejné poselství legislativa a regulace eh, v eh, týkající se kvality práce a bezpečnosti a ochrany zdraví, ty tu jsou a musí být jenom aktualizovány. Neměli bychom očekávat příliš moc od snah změnit ty stávající legální předpisy. Naopak, měli bychom je začlenit do aktuálního politického rámce a podívat se na to, jakým způsobem jako Evropská unie můžeme dostat výzvám, které vidíme v rámci technologických změn, demografických změn, globalizace a rovněž eh, politického prostředí, s kterým jsme konfrontováni. Jakým způsobem to dělat? Jak zůstat konkurenceschopní, ale zároveň uchránit, zachovat náš sociální model? A to je jistě velmi zajímavá diskuse. A nařízení nebo legislativa eh, přichází od někoho, jehož role je předsedat výboru, pracovat na velké politické strategii a možná, že bych toto neměl říkat v parlamentu, protože to je od, ostatně i role parlamentu dbát na legislativu jako takovou. A možná, že to mě rovnou může přivést k zodpovězení otázky Krise. Uh, ano, skutečně, když neočekáváte od politiků, že vyřeší problémy, no tak my očekáváme, že sociální partneři přímo na konkrétním pracovišti budou tyto problémy řešit. No, domníváte se, že potřebujeme nové regulace, nové, nová nařízení, nebo bychom se měli soustředit na jiný přístup k této práci? No, jasné je že ehm, jak chci reagovat pouze na základě regulace, to by jistě bylo nedostačující a to reaguji k tomu bodu, o kterém tady padla zmínka. Chris na to poukázal, ale regulace je nutná v tom ohledu, že přináší určité jasno do toho, jaké jsou hlavní směry, jaká jsou hlavní kritéria, která je třeba zohlednit pro povzbuzování ve změnách chování které jsou nezbytné pro zlepšení pracovních podmínek. Jiné místo pobídky může být, eh, nebo motivaci ne vytvářet novou regulaci, ale dívat se na to, jakým způsobem je stávající regulace implementována. A to znamená podívat se na to, jak tedy na jedné straně jaké potřeby motivací pobídek a na druhé straně sankcí potřebujeme k tomu, aby došlo eh, k takovému přístupu ve všech členských státech, který bude srovnatelný, eh, který eh, bude v souladu s evropskou legislativou. A také, když se díváme na pracovní podmínce, podmínku a na zlepšování pracovních podmínek, které zvyšují produktivitu, tady už došlo k určitému pokroku, ale potřebujeme tady ještě dodatečné pobídky pro vstupy na určité segmenty trhu. Já se domnívám, že tady zazněla už mě jedna věc. Dnes dopoledne Michel na ní poukázal. On řekl, že ve světle změn, ke kterým dochází transformaci, co se týče změny práce, eh, požadavků na práci, že tady dochází ke změnám v tradičním způsobu zaměstnávání a že tady dochází k novým změnám eh, týkající se také určité ochrany sociální. A on položil otázku, zda potřebujeme různá nařízení, zda stávající regulace tedy splňují náš účel. A to je věc, kterou musíme se zaobírat. Nemyslím tady jenom specificky odkazování se na giga, giga ekonomiku, digitální rozvoj nebo vytváření závislosti zaměstnání, eh, kde někteří lidé vlastně jsou zaměstnáváni jako nezávislé osoby, ale přitom jsou ve vztahu závislosti na tom, který jim dává práci. Mm, je potřeba, abychom si uvědomili, že možná zatím ještě jsme dostatečně nezahrnuli do naší práce všechny změny. Takže regulace pro mě je součástí diskuse intermediate groups, but I don't want to stop you to comment on the eh, já vám eh, nechci tedy bránit komentovat otázky ohledně toho, jestli, eh, jsou další, jestli je ještě potřeba další regulace. Děkuji vám. Já si myslím, že si musíme si dávat velký pozor. Musí, chceme zlepšovat kvalitu pracovních míst a řešením je regulace potřebujeme e, jinou, lepší regulaci splňující účel. To musí být součástí debaty. E, zabýváme se také ale implementací e, stávající regulace. A naší prací v OECD je zjišťovat výsledky na pracovním trhu u určitých skupin jednotlivců. Když máme dobrou představu o tom, jak vypadá výsledek pro různé skupiny lidí, pak víme, jak ta regulace bude ovlivňovat koho a jakou politiku musíme zavést, aby eh, se zlepšily podmínky těch, kteří mají špatnou kvalitu práce. Tady je potřeba dávat eh, pozor. Každopádně ale děkuji, že jste vnesli do debaty mnohem širší téma zda bychom měli změnit naši, eh, naše cíle jestli je naším cílem vyšší produktivita, vyšší HDP. Tím se zabýváme v OECD. Přesouváme se od růstu k inkluzivnímu růstu. A kvalita pracovního místa je zásadní dimenzí inkluzivního růstu, který eh, obsahuje prvky zdraví, ale také přístupu ke kvalitnímu vzdělání. To je několik klíčových dimenzí eh, a my ještě nejsme u cíle ani zdaleka. Eh, znovu ale odkazuji na G20, už je to podruhé, co se země G20 baví o podpoře inkluzivního růstu. A e, naše práce v skupině pro zaměstnanost je základem pro to, abychom se posunuli tímto směrem. K tomu, co říkal Chris, můžu zopakovat, co jsem říkal předtím. Ano, většina akcí by se měla odbývat na pracovišti a proto dialog mezi zaměstnanci a zaměstnavateli je zásadní. E, role politiky je, myslím, důležitá, ale rozhodně není postačující. Podívejme se znovu na eh, rámec kvality práce OECD, tak tam jsou věci jako jistota nebo nejistota pracovního místa. To znamená očekávání případných strukturálních změn. A jsou země, které šly mnohem dále, pomáhají pracovníkům a pomáhají společnostem předvídat změny a poskytovat podporu eh, pracovníkům eh, při těch změnách, které často v sobě nesou propuštění a hledání nové práce. Je potřeba tedy hledat politiky, které sehrávají důležitou roli existuje mnoho dobrých příkladů pro to, jak může politika podpořit to, co jsem říkal, a tedy vysoce výkonné pracovní praktiky. Existuje mnoho důkazů o tom, že politika může mít na to dopad. A teď k té větší otázce, jak vypadají vyhlídky do budoucna. Tady nejde pouze o e, nezávislého pracovníka v šedé ekonomice. E, Čím dál více jsou postiženi také zaměstnanci, ti, kteří mají zaměstnaneckou smlouvu a to se rozšiřuje. Jaké jsou tu tedy výzvy? Jednou z nich je e, umožnit těm, jejichž práce se může podstatně změnit, získat dovednosti, e, které budou potřebovat k tomu, aby e, si udrželi práci nebo se přesunuli k jiné práci, která bude si žádat jiné úkoly, jiné kompetence, jiné dovednosti. Takže abych od abych tu odpověď co možná nejvíce zkrátil, musíme se zamyslet nad naší politikou celoživotního vzdělávání. Tady si myslím, že nejsme příliš úspěšní v Evropě ani jinde. Tady zaměstnavatelé musí hrát důležitou roli, aby školili pracovníka neustále a připravovali ho na měnící se situaci eh, na trhu v ekonomice. Souhlasím s Manuelou, když máme eh, gig ekonomiku a nový typ nezávislého pracovníka, tak tady se musíme zabývat zabývat tím, zda například tato práce je pokrytá stávajícími systémy sociálního zabezpečení. Odpověď zní nepříliš rozhodněné ne tak jako běžný zaměstnanec. E, sociální zabezpečení přitom může poskytnout všeobecnější pokrytí v podstatě všem typům eh, pracovníků víceméně nezávisle na tom, jakou smlouvu mají. Tohle je další velká agenda, která probíhá. Rekapitulace toho, co existuje v evropských zemích, eh, rozsah toho zajištění a identifikace programů, které by byly co nejvhodnější. Podle mého osobního názoru musíme vlastně vybavit ty pracovníky sami tak, aby byli chráněni sami za sebe a ne tou smlouvou, kterou mají. Protože čím dál více pracovníků eh, bude muset mít více prací než jednu, dvě nebo tři zároveň. Takže ta myšlenka dát sociální ochranu přímo tomu pracovníku, dát mu právo se kvalifikovat a vybrat si, jaké školení by potřeboval, to je podle mě ta největší výzva. Děkuji. Eh, Marita bude mít poslední slovo. Já bych také ráda souhlasila s Krysem v tom smyslu, že jsou to všechno věci na úrovni podniku. Nejlepší řešení se najdou právě tam, protože tam je nejlepší povědomí o síle pracovního místa, jaká jsou tam také omezení, nedostatky. Vy a ten průzkum, který vidíte, máte povědomí o důkazech. Třetina pracovníků pracuje v organizacích s malým zapojením, což znamená, že málo věcí si můžete zorganizovat. A to už vůbec nemluvím o zapojení do organizačních otázek. Na druhou stranu ti, kteří pracují v organizacích s vysokým zapojením, prokazují posílené zdraví a spokojenost. Pokud se podíváme na další průzkum, dejme tomu průzkum mezi evropskými podniky, tak tam uvidíte stejné výsledky. A tady se jedná o firmy, vedoucí, vedení, zástupce zaměstnanců, kde eh, Vysoká zapojenost znamená spokojenost zaměstnanců a lepší efektivitu podniku. Takže důkazy jsou na místě. Otázka zní, zdali jedna třetina organizací je ta, která má malé zapojení, zdali třetina firm nemá vůbec žádné zapojení zaměstnanců. Tam musíme začít. Tento dialog musí začít, abychom mohli řešit tyto otázky. Zase se můžeme shodnout, že tato, tyto věci se řeší nejlépe na úrovni podniků. Můžeme s Krysem také mluvit o potřebě lepší regulace, především pro podniky, kde sociální dialog není, ale to se možná necháme na belgickou diskusi na později. Máme tady ještě pár minut na dotazy. dočasné agentury a zaměstnanost. Mám eh, o dotaz na standardně, o standardních nestandardních smlouvách. Mluvili jsme o dočasných agenturách. Eh, pan předseda žádá řečníka, zda by nemohl poněkud jasněji a pomaleji. Standardně a nestandardní smlouvy. Nevím, jestli tato otázka je relevantní. Vidíme, že pracovní trh je diversifikovanější a já eh, mám pochybnosti o tom, co říká Eurofund, že tady je velmi nízká kvalita těch, té agenturní práce, protože já to vidím jinak. Dočasné agentury poskytují řešení pro větší inovace, poskytují určité výhody a to umožňuje eh, vývoj v určité mm, oblastech v jednotlivých zemích, takže se prosím zamyslete nad inovativními aspekty a společnými standardy pro standardní a nestandardní smlouvu. My jsme jako konference vydali zprávu o budoucnosti práce našich webových stránkách, to najdete. A e, vyzval bych, abyste zohledně i bílou knihu. Oui. Možná ještě jeden dotaz? Pracuji eh, v eh, konfer- na konfederaci práce. Eh, já bych se rád zeptal na to, o čem tady hovoříme, a sice kvalita pracovní podnik. O tom jsme hovořili dopoledne. Možná, že pro nás není ten nejdůležitější přístup. Už mnoho zaznělo k této události před několika lety, protože samozřejmě by tady měli spolu určovat Eh, tyto podmínky jednotliví zaměstnanci, pracovníci ve spolupráci s jejich zástupci a ve spolupráci s podnikem na konkrétních místech. Zatím jsem moc neslyšel o tom, možná jenom trochu, o vztahu, který se vytváří mezi těmi, kteří mají užitek z dobrých podmínek práce mezi těmi, kteří mm, mm, jsou spíše eh, na tom špatném základě. To znamená rozdíl mezi těmi, kteří žijí dobře a mezi těmi, kteří žijí špatně. A to, co jsem teď slyšel, je, že mm, práce na dobu určitou nebo jenom prozatímní práce. Eh, do tohoto typu práce nás zavedla ta prekérní situace až do extrému a to již vysílání pracovníků. Já jsem tak trochu překvapen, že, když, že při vstupu do Evropské unie tady eh, je mm, podniká, která eh, podniká, francouzská firma, eh, která nesplňovala ty nesplňovala pravidla, která byla již na evropské úrovni, protože zaměstnávala lidi na tu takzvanou nedeklarovanou práci. Takže co bych řekla, máme tady jednoho zaměstnance, eh, který bude využívat veškerých možností a jednoho, který vůbec nebude mít přístup k tomu. To bude samozřejmě vytvářet velikou nerovnováhu mezi těmito eh, dvěma. A mohu vám říci, že více než 20 let se snažím zasadit o zlepšení podmínek, ale ta reglementace eh, by Eh, neměla eh, ta reglementace nevychází z potřeb malých a středních podniků, ale právě z těch velkých společností. Takže eh, to byl omyl, co jste uváděli o nižší kvalitě agenturní práce? Já mám za to, že to jsem neříkala. Myslím, že ve zprávě je jasně uvedeno, že Statut zaměstnanosti je důležitý pro pracovní podmínky a kvalitu práce. To je jednoznačné. Na jedné straně máme OSVČ, pokud mají zaměstnance nebo ti, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou, mají většinou lepší výsledky než ti, kteří mají dočasné smlouvy nebo OSVČ bez zaměstnanců. To je velmi silný výsledek a příštím roce začneme se sekundární analýzou mezi, na téma vztahu mezi tímto postavením a pracovními podmínkami, protože to vyžaduje skutečně hlubší analýzu, abychom zjistili, co znamenají podoby zaměstnání pro pracovní podmínky. Tady je skutečně důležité najít určitou diferenciaci. Děkuji. Já souhlasím, že tady je dichotomie mezi standardní a nestandardní podobou prácou. To zaznělo v diskusi a e, vztahy na pracovním trhu jsou diversifikovanější a ty e, hranice se smazávají, takže souhlasím, že by bylo dobré se zaměřit na lidi spíše naš, na smlouvy. A je také třeba se podívat na to, co se děje uh, a jaké, jak vypadá praxe jinde. Jsou tady některé úspěšné agenturní pozice, některé úspěšné pozice, kdy se vysílají pracovníci. Někdo tady je určitě vyslan v tomto sále, možná dokonce do eurofondu, takže bychom asi měli zapomenout na tyto nuance a rozdělit lidi na základě kategorií smluv. A tento průzkum je užitečný pro zjištění, jaký je prožitek, pracovní prožitek osob, aniž bychom přihlíželi k administrativním kategoriím z minulých let čili součást vaší globální perspektivy a jestli dovolíte, tak já bych se dovolila nesouhlasit. Ohledně relevance a binární definice mezi nestandardními a standardními, protože mluvíme o nestandardních podobách zaměstnanosti což eh, souvisí s tím, co jste uváděli. Růst a šíření nových podmínek pracovních. Tato eh, různorodost je zjevná, ale zároveň nezapomínejme, že v některých zemích, včetně Evropy, průměrně 70 těch, kteří pracují, mají smlouvy takzvaně otevřené. To znamená, že takovýto kontrakt je standard. Relativně nestandardní podoby zaměstnání jsou na vzestupu a musí se monitorovat. Pak je tady jedna věc, kterou musíme zdůraznit. Ne všechny typy nestandardního zaměstnání jsou špatné. Myslím, že proč některé nestandardní podoby, mluvím o sezónní dočasné práci, to má velmi dobrý důvod. Nahrazují se tam zaměstnance, kteří jsou, dejme tomu, na mateřské. A vy potřebujete pracovat, tudíž někoho dočasně zaměstnáte. Není třeba to demonizovat. Pokud to využíváme pro legitimní účely, proč ne? Ovšem největší problém je zneužívání nestandardního typu zaměstnání pro účely jiné, než pro které byly vytvořeny. Máme instance, kdy 70 podniků je zaměstnáno na nestandardní smlouvy. Takže jaká je tady udržitelnost? A pak poslední věc. Vím, že jsme tady pod časovým tlakem. Důležité je vidět trajektorii. Vstupujete eh, na profesní dráhu a moment, kdy vstupujete do nestandardní podoby zaměstnání, ohrožujete své další vyhlídky. Čili do jaké míry je toto takový odrůzový můstek pro neaktivitu. Takže tímto bych asi poděkoval všem účastníkům panelu za aktivní účast a teď je čas na pár poznámek na závěr.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 Vážení přátelé, ředitelé, poslanci, většinou jste pod tlakem, protože musíte vykonávat mnoho práce, ale mohu vám slíbit, že já budu velmi stručná. Jsme skutečně nadšení a potěšeni tím, že téma kvality práce a pracovních podmínek stojí v prioritách našeho programu v práci komisi se sociálními partnery na národní i globální úrovni a také musíme říci, že to jsou velké výzvy a to bylo to, co tady zaznělo. Jak můžeme ten průzkum učinit ještě otevřenější? My to děláme každých pět let, ale díky tomu, že jsme poměrně malá agentura, Nemůžeme vám slíbit úplně všechno v tomto ohledu, ale co vám můžeme slíbit, a moji kolegové Agnes, Kret, ale také Matejs a George, Eh, kteří pracují v tom týmu mapující pracovní podmínky, eh, spolupracují s Mezinárodní organizace práce, s OECD, ale, a to je velmi důležité, se statistickými úřady jednotlivých členských států, eh, protože tady je třeba zmapovat a lépe propojit celou situaci. Takže tady ještě je prostor pro zlepšení a rozvoj. Dnes také mm, bylo jasné, že tady nejsou zcela jasné trendy. My se v současné době díváme na členské státy a vidíme tady konvergenci i divergenci. Ale zároveň jsme od vás zaslechli slova povzbudivá a tady jsme slyšeli, to zní tak krásně, 85 zaměstnanců v Evropě jsou, je spokojeno či velmi spokojeno se svou prací a já jsem řekla, no tomu já nevěřím, to není možné, když se podívám třeba na Německo, tak 20 procent zaměstnanců v Německu má taková spíše bídná, prekérní pracovní místa. Co budeme dělat, abychom analyzovali nerovnosti, které jsme objevili detailnějším způsobem. Práce pod tlakem, nekvalitní práce, prekérní práce a také a snažit se o zlepšení kvalita a upozorňování na pokrok. Máme tady aspoň takový malý pokrok v oblasti zvyšování kvality práce, to je dobrá zpráva. A Stefan se také ale zmínil, že tady dochází jakoby k určitému tunelování malých a středních podniků. Mm, co se týče požadavků kladených na ně. Když se podíváme na specifickou analýzu, které se chceme věnovat příští léta, budeme se soustředit na genderovou problematiku, na tyto rozdíly v přístupu k pohlavím je skutečně nutno, aby tady eh, byl rovný přístup na trh práce, aby kvalitní eh, pracovní místa byla jak pro muže, tak pro ženy, ale je třeba podívat se detailněji na jednotlivé členské státy a pravděpodobně budeme sbírat další dodatečné údaje, abychom se podívali na regionální úroveň. Já si myslím, že to byla Marita, E, která předsedá výboru EMPL, že řekla, že heterogenita a diverzita se projevuje, hodně na regionální úrovni. Možná, že jste to slyšeli, že generální ředitel Mezinárodní organizace práce řekl, že to šíření populismu v Evropě a v USA souvisí se skutečnostem, eh, se skutečností, že my jsme prostě nezvládli lidem poskytnout sociální jistoty a hospodářský růst a vytvořit to nezbytné propojení. A to nám řekl velice hezky Michel eh, v titulu ředitele. A tady se musíme soustředit na ten sociální pilíř, ale je třeba dívat se na konkrétní údaje, kteří, které, domnívám se, nám přinesou lepší výsledky, než bychom to, eh, na to pohlíželi pouze z té velké úrovně a potřebujeme se soustředit na tato jasná data z praxe. V roce 2017 a 2018 budeme provádět analýzu a už teď bych chtěla pozvat zástupce z oblasti akademických kruhů, i zástupce OECD a Mezinárodní organizace práce, aby eh, vstoupili deta- eh, s detailním zkoumáním naší analýzy, našich údajů. A co bylo ještě důležité, a myslím si, že je třeba to ještě zopakovat, spojenými silami s MOP, a také hovořit o tom s částmi Číny a Ameriky. A za druhé, do detailu se budeme zaobírat tím, o čem jsme diskutovali na posledním panelu. Analýzou pracovních podniků obohacení života zaměstnanců a zlepšování jejich dovedností. Osvojování si nových dovedností je nesmírně důležité propojit tu úroveň řízení podniku zaměstnavatele a možností vzdělávání pro jeho zaměstnance. A potom se budeme zaobírat eh, well čili pohodou na pracovišti, Máme tu teď dvě agentury, které se zaobírají těmito pracovními podmínkami a e, zdravím a bez ochranu zdravé bezpečností práce. A potom Barbara řekla, co se týče statutu zaměstnance, že je to důležité pro pracovní podmínky, když je měříme. A Potom už tady taky zaznělo dnes ráno nebo odpoledne od našeho kolega Hed, že máme koncepcionální rámec, koncepční rámec z perspektivy životního cyklu a budeme dělat studii proveditelnosti v roce 2017, abychom zjistili, zda tady existují nějaké indikátory, abychom lépe mohli měřit eh, kvalitu podmínek práce a přizveme k tomu odborníky, aby nás tom podpořili. A v roce 2018 se podíváme na různé různá data, která máme, jak už jsme řekli, máme ten průzkum pracovních podmínek, průzkum kvality života a teď děláme další průzkum týkající se kvality života jako takového, proto eh, protože e, jsme se v tomto původním průzkumu soustředili na zaměstnance a teď se chceme soustředit na občany jako takové. Ano, to, jaké výzvy tady stojí nejenom před zaměstnanci, před pracujícími a nepracujícími a jak by podle toho e, mohla vypadat doporučení pro politickou agendu, pro politický program. A v roce 2018 se chceme podívat na roli motivace pro udržování udržování lidí déle v práci. To chceme dělat jak v tom průzkumu pracovních podmínek, tak také v jiné oblasti. Jak, protože delší mm, život znamená taky delší období v práci, čili zapojení tohoto faktoru stárnoucího obyvatelstva. A musíme používat tak, jak zaznělo dnes ráno, také ten rámec, který je velmi významný i pro ty, kteří rozhodují v politice. A v neposlední řadě, řadě jsem tady slyšela o tom mapování všech údajů, protože všechny jsou na onlineu. Eh, eh, my eh, jsme chtěli to prezentovat. Teď už je to tedy k dispozici. Údaje jsou uploadovány a i zástupci z akademického světa jsou vyzváni k tomu, aby tyto údaje využívali ve své práci, protože je to tak důležité. A já jsem chtěla ohromně poděkovat Evropskému parlamentu a dalším zástupcům a jedinou věc, o kterou bych požádala, jestli bychom nemohli mít trošku káva, eh, protože balance pracovního života a jaksi životních potřeb. Já jsem odpoledne tady trpěla, možná, že někteří z vás měli stejné potíže jako já. Děkuji všem řečníkům, panelistům a samozřejmě děkuji všem mým kolegům. A samozřejmě také děkuji celému přípravnému týmu a děkuji také naší kanceláři Bruselu. Doufám, že jsem nezapomněla na někoho. A, a tlumočníkům děkuji vám mnohokrát za vaše tlumočení, které bylo velmi užitečné. Prožijte krásný večer a snad se uvidíme brzy. Je tady ještě nějaká připomínka? Ah, I forgot Matthew, our dearest cartoonist. Matthew, you saw it. Uh, he jsem zapomněla na Matthew a to je náš karikaturista či kreslíř, eh, který sledoval naši diskusy a my zveřejníme jeho obrázky na webové stránce.